dare luogo all'audizione con Dobrý den, dámy a pánové. Než se dostaneme ke slyšení o účinnosti a účelnosti provádění a kontrolních systémů 7. rámcového výzkumného programu a návrhu na jeho reformu, musím přítomné informovat o našem včerejším usnesení ze schůze koordinátorů. Bude to velice krátké a dostaneme se potom hned ke slyšení. První zvláštní zpráva účetního dvora. Tam byly jmenované příslušné frakce EPP. Z těho řad bude zpravodaj pro tyto tři speciální zprávy účetního dvora. Dále zpráva z vlastní iniciativy, výboru pro rozpočtu pro projekt mezi parlamentem, radou a komisí týkající se SVČ na základě studií, které jsme měli na posledním zasedání. Tam byli jmenováni poslanci výboru KONS, kteří se budou zabývat jednotlivými záležitostmi až na ten čtvrtý bod. Tam je šéfem delegace socialistů pan Gajer. A on oznámí ještě sekretariátu, kdo bude konkrétním zpravodajem. Potom reforma Eurojustu a také zohlednění reformního návrhu komisaře týkající se OLAFu a také s ohledem na diskuzi v Evropském parlamentu a bez ohledu na diskuzi, která probíhá o OLAFu, kde 12. července bude slušení s komisařem zde v tomto výboru a došlo tehdy tedy k prezentaci tohoto návrhu reformy a zaznělo zda by v rámci plodné spolupráce by předseda eh, Libe měl být tomu jmenován, aby podle článku 50 jedna jednacího řádu Evropského parlamentu byla lepší spolupráce v oblasti spolupráce s Eurojustem a garančními orgány, tak abychom se podívali na to, zda by bylo dobré udělat společné zasedání našeho výboru KONT a výboru LIBE. Bylo potvrzeno také, že se uskuteční eh, cesta do Chorvatska v červenci bude eh, míst, předseda, místo předseda Martičeho Kusolino a Vogan. Bod B 1. července bude slyšení výboru kont a výboru pro e, rozpočet na téma revize finančního nařízení. Další bod. Předseda výboru KONT byl vyzván, aby společně s předsedou rozpočtového výboru sepsal dopis předseduje EP. 13. července 2010 bude slyšení. Zpravodaj pan Liberacký, transparentnost strukturálních eh, fondů a záležitosti příjemců zdrojů z těchto fondů. Dále se plánuje slyšení pana Alakyho Týká se to delegace Evropského parlamentu do Afghánistánu. Je to velice důležitý bod, protože po této návštěvě v Afghánistánu, kde se zúčastnil také pán Anakis, se ukázalo, že velká část veřejných financí, které poskytují různé vlády a mezinárodní organizace Afghánistánu, že velká část těchto financí nebyla nikdy použita. Novináři říkají, že 70 až 80 těchto financí nebylo nikdy použito pro původně plánované cíle. Je pro mě tedy velmi důležité, abychom se tímto tématem co nejrychleji zabývali a proto bude slušení pana Anolakyho. A socialisté musí zde ještě jmenovat svého zpravodaje. Další bod. To je rozpočet 2001, příspěvky rozpočtového výboru. Momentálně tam žádná sdělení nejsou. Takže to jsou body, o kterých jsme včera rozhodovali na schůzi koordinátorů. Děkuji. Prego, onorevole Audi. Merci, monsieur le président. Je voudrais vous remercier d'avoir mis... Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, že jste dal jako bod programu téma naší cesty do Chorvatska. Co se týče studií, chci říct si toto. Když se plánují ony studie, chcete zde také oslovit kontrolní perimetr našeho výboru a parlamentu, bylo by důležité tuto studii provést s ohledem na Lisabonskou smlouvu, hlavně s eh, ohledem na tříletou revizi finančního nařízení, protože po diskuzích, které jsme zde slyšeli včera odpoledne, se domnívám, že bychom měli skutečně se dozvědět, jaké právní kompetence zde jednotlivé složky mají. Děkuji. Possiamo eh, andare avanti quindi nella eh, discussione. Dobře, takže budeme pokračovat. A budeme pokračovat s programem jednání dnešního dne. Máme zde návrh pořadu jednání, co se týče slyšení k účinnosti a účelnosti provádění kontrolních systémů sedmého rámcového výzkumného programu a návrhu na jeho reformu. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval všem přítomným, že přišli mezi nás. Nyní s eh, velkou pozorností vyslechneme všechny řečníky, protože téma vědy a výzkumu je velice důležité. Výbor pro rozpočtovou kontrolu jemuž předsedám, se již několik let zabývá otázkami transparentnosti používání veřejných prostředků. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že tyto prostředky znamenají velkou šanci pro ekonomický rozvoj, kulturu, vědu, posílení univerzit, zvláště co se týče nového milénia, kdy musíme také myslet na ekokompatibilní vývoj. Nezřídka se stává, že veřejné finance nejsou vydávány korektním způsobem a e, nebylo to zřídka, kdy, kdy jsme se setkali i s různými podvody, kdy prostředky 27 států jsou využívány nesprávně a jedná se přitom o peníze daňových poplatníků. Věda, výzkum, kultura, univerzity, to jsou pro nás důležitá témata, znamená to budoucnost lidstva, Evropy a pokrok. S ohledem na využívání veřejných eh, prostředků v Evropě musíme konstatovat, že zde byl pokrok, to konstatovala komise i účetní dvůr. Byly zde určité úpravy, momentálně probíhá zjednodušování postupů. A to je velice důležité, protože pokud jsou pravidla příliš početná, příliš eh, komplikovaná, tak to neusnadňuje efektivitu využívání prostředků v některých případech. A někdy se stávají také pláštíkem pro eh, zametení určitých eh, podvodů pod koberec. A proto také chceme nulovou toleranci pro ty, kdo zneužívají tyto finance nebo je chtějí zneužít, aby obohatili sami sebe. Proto je zde také důležitá práce pana zpravodaje Liberackého a našeho výboru s ohledem na absolutorium za rok 2007. Proto je také důležitá naše každodenní práce v kontinuální spolupráce s účetním dvorem. Potřebujeme totiž optimální řešení. Platí to též pro komisi. Musíme zajistit, aby ty finance, které EU poskytuje vědě a výzkumu, byly optimálně využívány pro Evropu, pro evropské občany a vedly k modernímu vývoji, který si všichni přejeme. Proto ještě jednou děkuji všem účastníkům Požádal bych všechny řečníky, aby dodrželi svůj vyměřený čas. To se týká hlavně prvního zpravodaje, který má k dispozici 15 minut. Je zde i generální tajemník Christopher Hall a dávám mu tímto slovo. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, velice děkuji za pozvání na dnešní slyšení, abych se pohovořil, se týkají provádění a kontrolních systémů sedmého výzkumného programu. Je zde několik problémů, které si vyžadují naléhavou pozornost a myslím si, že Evropský parlament má důležitou úlohu v tom, aby nacházel řešení pro to, jak situaci zlepšit. Na začátku mi ještě dovolte několik slov vůbec o naší organizaci, kterou zde dnes zastupuji. Je to organizace EARTO, Evropské združení organizací pro výzkum a technologie. E, těm organizacím pro výzkum a technologii říkáme zkratkou RTO. Zastupujeme celkem asi 350 RTO z celé Evropy. Tyto e, RTO tyto organizace pro výzkum a technologie jsou orientované na své vize, mají své mise, velice často se věnují aplikovanému výzkumu, většinou jsou financované vládou nebo veřejnou zprávou a také spolupracují eh, s veřejnou zprávou eh, v různých důležitých eh, tématech, kterým se dnes říká výzvy a také podporují konkurenceschopnost firm tím, že spolupracují jak s velkými, tak s malými podniky. Možná znáte některá známá, známé orgány RTO, známé organizace, vidíte je zde na snímku, VTT, SynTF a tak dále. Myslím si, že ten seznam sám vám ukazuje, že jsme důležití. E, také chci ještě připomenout, že jsme se účastnili i šestého rámcového programu a také chci eh, říci, že mnoho prostředků plynulo během toho eh, rámcového programu 6 do, eh, do organizací mimo univerzity. Nemám zde konkrétní čísla, ale myslím si, že to, co vidíte na snímku, postačí. Nyní, co se týče konkrétních problémů při plnění FP7. Bohužel technické zlepšení nestačí. Spíše si myslím, že jsou zde problémy v určitých systémech, a zatím dokud, a dokud nebudou tyto problémy vyřešeny, tak nemůže dojít k žádnému zlepšení. Budu o tom ještě hovořit podrobněji později, ale nyní ještě, eh, nyní zatím chci říci, že došlo během FP7 k některým zjednodušením, některá ta zjednodušení přinesla zlepšení, zejména se jedná o ten nástroj pro eh, jednotnou registraci, jednotné místo pro registraci, dále nové elektronické administrativní nástroje, a také byl snížen počet různých požadavků a povinností, které se týkaly auditní certifikace. Je ještě dost brzy, abychom dokázali posoudit, jak to všechno eh, se zlepšilo, ale můžeme tedy zatím říci, jak fungoval tedy ten eh, záruční fond který byl užitečný, i když e, zatím se nezdá, že by usnadnil účast malých společností nebo malých e, výzkumných organizací, což bylo také jedním z jeho účelů. E, došlo také k několika zjednodušením, která však nefungují. Komise se domnívá, nebo domys, komise se domnívala, že větší využívání těch eh, paušálních sazeb a jednorázových sazeb, eh, říkejme jim prostě pevné sazby, komise se domnívala, že to prostě budou, že to bude zjednodušení. Možná to bylo zjednodušení pro komisi, nicméně pro většinu příjemců to znamenalo pouze práci navíc a další administrativní zátěž. Důvodem je to, že většina účastníků tohoto eh, FP7 využívá účetnictví, které je založeno na skutečných nákladech. Jsou to podniky, jsou to často malé a střední podniky a týká se to i univerzit. Jde o to, že pokud například eh, jedete na nějakou eh, akci, platíte si hotel, platíte si letenku a celkově tyto částky potom zanesete do účetnictví jako skutečné částky. Nicméně pokud poté dostanete pouze eh, nějaké paušální sazby, co by náhrady, tak to není eh, stejné, neodpovídá to těm skutečným nákladům. To znamená, že nedostanete naspět vše, co jste e, využili jako e, náklady. Navíc je to dále administrativně nákladné. Myslím si, že většina e, účastníků by možná přivítala ty pevné sazby pro některé menší částky. Eh, dále je zde otázka eh, certifikace metodiky. To bylo zatím jedno z takových hlavních změn a zatím to vypadá, že příliš tato změna neuspěla. Je zde možnost využívat eh, takzvané průměrné osobní náklady, Eh, pokud tedy tato eh, jejich metodika splní všechna podmínky a všechny kritéria komise. Nicméně ta kritéria, která komise zavedla, jsou tak přísná, že v podstatě žádný podnik ani žádné RTO je nedokáže dodržet. V minulém roce proběhl výzkum a ukázalo, že ze 30 největších RTO v Evropě je 85 těchto RTO, která nedokážou splnit všechna kritéria a některé další firmy dost pochybovaly o tom, že vůbec se jim to může kdy podařit. Čili to byla další Eh, nebo očekáváme, myslím, zítra eh, další návrh po zjednodušení v této oblasti. 9 eh, firm, které využívá systém průměrných osobních nákladů, nedokáže splnit tato mm, kritéria komise, která jsou příliš přísná. To znamená, ukazuje se, že ten nástroj, který měl zjednodušit systém metodiky, Eh, pro, ty, pro většinu tedy eh, má mnoho problémů, které zatím nebyly vyřešeny. Také eh, nevím, zda i pro výzkumné výkonné agentury, hm, řečník se omlouvá, je možná hm, problém se snímkem. Eh, nevím tedy, zda také vůbec ta myšlenka těch výzkumných eh, výkonných agentur byla zamýšlena co by zlepšení, ale v, něk- v některých ohledech, minimálně v některých ohledech se ukazuje, že to byla spíše změna k horšímu. O, ještě o tom pohovořím podrobněji později. Dále je zde ještě otázka těch společných technologických iniciativ. Myslím si, že však se chci, budu se snažit zaměřit se spíše na ty nejdůležitější problémy. Uh, Chci říci, že bychom uvítali další zjednodušení, ale eh, jsem, stavím se trošku váhavě, protože zatím všechny snahy o to zjednodušení eh, jsou spíše rozpačité. Dovolte mi tedy doporučit některé věci, které by podle mého názoru přinesly skutečné zlepšení. Za prvé, potřebujeme jasné a autoritativní výklady všech stávajících pravidel a je nutné, aby tato, tento výklad pravidel platil všude, ve všech odděleních komise a ve všech generálních ředitelstvích komise, protože dnes je ta situace taková, že ten přístup v podstatě je diskriminující. Různá generální ředitelství interpretují některá konkrétní pravidla jiným způsobem a dokonce i v rámci jednoho generálního ředitelství se některá oddělení neschodnou na výkladu určitých pravidel. Podle mého názoru by řešením bylo určité určitý orgán na vysoké úrovni, který by na začátku nového rámcového programu vydal závazná pravidla, závaznou příručku, která by závazným způsobem vykládala pravidla platná pro tento rámcový program. Zároveň by tento orgán mohl fungovat jako určitý odvolací orgán, k němuž, eh, u něhož by tedy si mohli Eh, příjemci jak si stěžovat nebo mohli by se na něj obracet, pokud by měli pocit, že některá pravidla jsou eh, nesprávně vykládána. Dále, myslím si, že velice by situaci zlepšilo jak pro misi, jak pro komisi, i pro e, příjemce. E, zlepšením by tedy bylo to, kdyby náklady byly e, uznávány podle běžných účetních postupů příjemců. Protože pokud eh, by eh, všichni příjemci mohli uvádět své účty podle svých běžných postupů, které samozřejmě byly schváleny některým příslušným orgánem, například nějakým účetním, eh, účetním, hlavním účetním nebo kontrolním úřadem příslušné země, tak by toto mělo postačit. Je pravda, že v některých zemích to tak je, ale myslím si, že celkově by to eh, zlepšilo situaci a dokonce by to i eh, zlepšilo eh, situaci mezi jednotlivými zeměmi, protože by to vytvořilo určité konkurenční prostředí a dokonce by to vytvořilo i určitý tlak, aby ty národní principy, nebo komise by pak mohla tedy požadovat pouze to, aby ty národní předpisy odpovídaly určitým minimálním normám, minimálním požadavkům. Co se týče našich zkušeností za posledních několik let, tak jsme zjistili určitou zajímavou zkušenost. A to tedy to, že dochází k problémům při provádění těchto programů. Zde máme zákonodárce, což je parlament a rada. Ti sami vytvořili, stanovili určitá pravidla. Pak je zde výkonná složka, komise, která tato pravidla porádí, provádí a to podle toho, jak si myslí, že to Evropský parlament a rada zamýšleli. Na druhé straně je zde však Evropský soudní dvůr, který některá pravidla opět vykládá jiným způsobem. A e, pravidla nebo způsob, jak komise vykládá určitá pravidla, e, jsou kritizována. Dnes máme zde některá pravidla, jako je třeba určitá nejvyšší um, nejvyšší, pouze 2% tolerovatelné, tolerovatelných pochybení. Myslím si, že tato pravidla se nehodí pro uh, třeba právě oblast výzkumu. Dvůr vyjádřil několikrát kritiku a dokonce i parlament toto kritizoval a komise nakonec tedy uh, podlehla této kritice a rozhodla se výjít vstříc a vytvořit eh, přísnější pravidla. Komise se rozhodla, že nejenom vytvoří lepší situaci pro budoucna, ale naopak, že ještě znovu ošetří situaci v minulosti. To znamená, že tedy znovu retrospektivně ošetří právní situaci toho šestého rámcového programu, což však mělo strašné následky. Eh, navýšilo to dále eh, administrativní zátěž, Pos- obecně to oslabilo celou politiku výzkumu Evropské unie a celkově tento rámcový program pro výzkum a vývoj stále ztrácí na své atraktivitě a vytváří to celkově politiku obrovské nedůvěry. Ta, pokud bych mohl použít termín kultura kontroly ze strany Evropské unie, ta se trošku vymkla z rukou. Myslím si, že zachází až příliš eh, za to, nebo že zachází dále, než aby pouze kontrolovala, zda je to všechno účelné a efektivní a že to jde vlastně na vrub výzkumu. No ale teď bychom se mohli podívat na situaci stávající a na situaci šestého rámcového pardon, šestého výzkumného programu. Asi víte, že někteří e, účastníci toho šestého rámcového programu dokonce se již e, snažili postavit proti těm výsledkům, snažili se postavit proti e, této situaci. A já doufám tedy, nebo vím, že komise, komise toto bude řešit. Eh, já si také myslím, že tato, tyto stížnosti také mohou vést k různým žádostem o další náhrady, o očkodnění. A to samozřejmě se ještě zhorší a celková atmosféra mezi příjemci a mezi komisí bude eh, dost napjatá a dost eh, škodlivá. Je nutné, aby všichni hovořili o těchto otázkách. Máme zde novou strategii pro rok 2020 je nutné, abychom všichni eh, zvážili všechny tyto skutečnosti a tyto argumenty. Když se komise rozhodla provést retroaktivní audity toho rámcového programu 6, tak se tak změnila také systém těch způsobilých nákladů. V podstatě komise změnila svou definici způsobilých nákladů, což je dost vážné porušení celé té smlouvy. Je to vážné porušení ze strany komise a to je také názorem mnoha odborníků. Komise musí pokud komise nyní mění pravidla, tak musí uznat, že v podstatě uváděla všechny účastníky v omyl celé ty roky, protože celé ty roky předtím přijímala tyto informace a přijímala jejich eh, systémy a my nemluvíme, nebo já nemluvím pouze o několika konkrétních úřednicích, kteří možná byli nedbalí. Mluvím o systematickém pochybení a o tom, že v rámci komise docházelo k velkým selháním celé zprávy tohoto programu. Z toho důvodu byli mnozí účastníci toho šestého rámcového programu uváděni v omyl nikoli mm, úmyslně, ale systematicky a celou dobu. Dále, myslím si, že by bylo dobré vypracovat analýzu nákladů a užitků, aby se ukázalo, eh, že tedy eh, ty audity budou nákladově efektivní. Já bych byl dost překvapen, pokud za eh, z té částky 100 eur by komise zpětně vymáhala alespoň, nebo pokud by dokázala vymoci alespoň 10 Celkově si myslím, že ten systém e, oslabuje výzkum a přitom právě výzkum může přinést velké prostředky rozpočtu EU. Nakonec tedy e, vidíme, že ti účastníci toho šestého rámcového programu byli káráni za chyby, ale oni za ně nemohli, protože ty chyby vznikly jinde v systému. Čili jedná se vlastně o poškození ze strany Evropské unie, jedná se o pochybení v rámci institucí. Chtěl bych tedy vyzvat všechny orgány EU, aby se shodly na tom, aby už přestali řešit šestý rámcový eh, šestý, eh, šestý FP, kromě tedy některých velice vážných pochybnění a kromě velice vážných podvodů. K nimiž jsou dostatečné důkazy. Zároveň je nutné zajistit lepší e, řízení a lepší auditní systém FP7. A komise potom může využít více pozornosti nebo může klást více pozornosti právě na FP7. Myslím si také, že komise by měla zavést audity v reálném čase. Myslím tím to, e, že komise by měla provádět audity na místě po e, Mm, po předání určitých výkazů a tím pádem může být eh, veškeré pochybení v podstatě okamžitě opraveno. A pak je zde ještě otázka těch, eh, toho tolerovatelného rizika ve výši 2%. Potřebujeme určitou dohodu mezi e, dvorem, komisí a parlamentem o tom, aby zde bylo vyšší e, možnost, vyšší tolerovatelné riziko. A tím se také Eh, zaručí účelnější a efektivnější provádění rámcové, eh, toho FP7. Velice děkuji, pane předsedo. Prima di dare la parola al rappresentante delle università. Děkuji. Než dám slovo zástupci univerzit, dovolte mi, abych ještě podtrhl, jak důležité je toto téma. V některých zemích EU také zemi, z které pocházím já, jsem slyšel, že byla celá řada univerzit, které uzavíraly své katedry. Byly tam také různé způsoby přístupu eh, ke studentům. Co se týče kurzů odborné přípravy, nedosahují vždy eh, očekávaných cílů. OLAF eh, v různých zemích také zkoumal například v Řecku, v Itálii i v dalších zemích té, tyto záležitosti a zjistil, že se v této oblasti podvádí, takže téma vysokých škol je pro nás velice důležité. Právě v této oblasti by Evropa měla dosáhnout, dosáhnout dalšího pokroku. Takže já bych rád dal slovo panu Tomasu Estermanovi, který je zástupce Asociace evropských univerzit a vedoucí oddělení zpráva, autonomie a financování. Vážený pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, vážené dámy a pánové, velice vám děkuji za pozvání na tuto příležitost. Naše Združení evropských univerzit velice oceňuje tuto možnost pro nás je tento, pro nás jsou všechny tyto otázky velice důležité, co by pro univerzitní sektor. Mám 15 minut a já se během této doby budu snažit uh, eh, hovořit o hlavních principech, jak zjednodušit celý systém. Chci říci, že budu hovořit o principech, které se týkají nejenom rámcového programu, ale týkají se celého systému financování ze strany evropských institucí, které je také eh, cíleno na univerzity. Nejprve mi dovolte několik slov o našem, eh, o naší eh, asociaci a budeme hovořit, proč je pro nás tak důležité zjednodušení celého systému. My jsme tedy neziskovou informací, zastupujeme asi 850 jednotlivých univerzit. Jsou našimi členovi, našimi členy je třeba Oxford, Zurich eh, nebo Utrecht a další výzkum na pracoviště univerzit. Zastupujeme členy ze 46 zemí. Máme asi 35 kolektivních členů. Jsou to konference rektorů jednotlivých zemí a oni tedy zastupují také ty eh, hlavní vzdělávací instituce ve svých zemích. Mm, považujeme se za dost eh, významný a za nezávislý hlas univerzitní obce nebo akademické obce. Dovolte mi ještě říci něco z naší historie. Původně jsme spočívali na dvou pilířích. Byla to naše rada, která je, zas, kterou představují eh, rektoři. A co se týče výzkumu, tak máme také zvláštní pracovní skupinu pro politiku výzkumu. V níž eh, zasedají odborníci, eh, kteří jsou ze všech úrovní, národní, regionální i evropské. A tím druhým pilířem jsou skutečnosti a fakta a poznatky, které získáváme. Pokud eh, zde usilujeme o zjednodušení, tak dovolte mi zmínit dvě výrazné studie. Jedna se týká e, plných náhrad nebo systému e, plných náhrad na evropských univerzitách, kde právě zjednodušení je hlavním principem. A také chci zmínit stávající proces EUDIS, kde zkoumáme, jak se univerzity vyrovnávají s tím, že se jejich příjem nyní skládá nebo více diverzifikuje, eh, nyní se diverzifikuje zdroj jejich příjmu? Celkově jsme získali data z více než 200 univerzit ze 30 zemí, kvantitativní data. Také se ptáme, jaké jsou motivace a zároveň jaké jsou překážky k tomu, aby docházelo a právě zjednodušení eh, režimu financování zde hraje eh, velikou úlohu. Ještě chci zmínit jednu instituci. Například jedna instituce má celkem zdroje ze 600 um, subjektů. Takže právě proto je pro naše členy velice důležité, aby ten systém se zjednodušil a bude to mít velký dopad na otázku nákladů. Jsou zde, jaká jsou ty klíčová témata pro zjednodušení? Za prvé, musíme přeskoumat všechny režimy financování. Je to velice důležité, protože když hovoříme o základních principech zjednodušení, musí se tyto principy vztahovat na všechny režimy financování. Za druhé, musíme hledat opatření, která budou, která budou eh, vyrovnaná a která budou přiměřená a která budou založena na důvěře. To bych chtěl nesmírně zdůraznit. Za třetí chci eh, ještě říci, že to zjednodušení musí eh, ošetřit celý proces od podání přihlášky přes výkaznictví až na audity a různé kontroly. Celý tento proces by měl být zjednodušen. Zatím došlo k řadě pokroku, k, řadě zlepšení. Můj předřečník se o několika zmínil. Já se ještě budu soustředit eh, dále na mm, další oblasti, v nichž by bylo dobré provést zlepšení. Rozdělím to na několik kategorií. Za prvé, co je nutné eh, změnit v souvislosti s nařízeními a správními, správními předpisy. Za druhé, co se má zlepšit v provádění a v celých těch postupech. A za třetí budu ještě hovořit o tom, jak, celou, eh, jak dále postupovat v dalších fázích. Co se týče regulace, tak problémem je, nebo tím hlavním problémem je to, že těch právních předpisů je velká řada. Bylo eh, již řečeno, že různé instituce využívají celou řadu různých zdrojů a často dostávají finance nejenom z toho FP7, ale i z různých dalších programů a z dalších eh, projektů. Čili je dost těžké to poté všechno skloubit do jejich výkazů a do jejich podávání zpráv. Mm, myslím si, že by bylo dobré, aby ty různé, eh, ty, ty různé eh, rozdíly v, těch, v té regulaci byly eh, činěny pouze tehdy, pokud budou na místě. Dále jsou zde také různé finanční pravidla, různé finanční nařízení, máme zde i různé prováděcí předpisy, my bychom chtěli, aby zde došlo ke zjednodušení celého systému a aby i ta jednotlivá pravidla byla zjednodušena. Za druhé, také jsou zde velké rozdíly v terminologii. A už zde bylo uh, zmíněno, že často je problém ve výkladu jednotlivých termínů. Opět to souvisí s tím, že je zde velká řada uh, právních předpisů a že ta regulace sama je hodně uh, různorodá. Čili je nutné, aby zde byla zavedena jednotná terminologie a aby všechny termíny se soudržně uplatňovaly ve všech systémech financování. Také je dobré, aby byly odstraněny všechny právní předpisy, které jsou nejasné nebo které například e, jsou v rozporu s některými jinými předpisy. Je nutné, aby další e, rámcový program toto odstranil a napravil. No a třetí kritickým bodem je zajištění stability. V sedmém rámcovém programu jsme byli svědky toho, že E, během celého procesu najednou e, byly přijaty některé nové předpisy, které velice znejistily všechny příjemce a destabilizovaly situaci. Je nutné, aby všechna pravidla existovala v okamžiku, kdy ten program bude zahájen a aby po celou dobu trvání toho programu se ten právní rámec neměnil. Už jsem hovořil také to, že se zde používá e, množství různých metod. My chceme, aby zde byly, jsou zde tedy metody, které e, slouží pro, e, pro různé, pro identifikaci činností, nákladů a tak dále. Je zde také mezinárodní organizace certifikovaných účetních, která vypracovala pokyny pro soukromé organizace, eh, hovoří o tom, že každá organizace si musí založit vlastní účetní systémy a že tedy eh, každá organizace může mít trošku jiný systém podle jejich potřeb. Myslím si, že i zde je to možné. I jen možné, aby informace, eh, pardon, aby univerzity, aby subjekty měly různé systémy, protože každá organizace je trošku jiná. Dále je zde ještě problém s často velice přísným, um, s přísným vykládáním principů. Když to porovnám třeba v Kanadě nebo v Austrálii, tak se ukazuje, že složité, kom, mm, složité instituce, jako jsou třeba organizace, mají často mnohem eh, lepší, propracovanější metody. Takže možná bychom se měli poučit i z toho mezinárodního prostředí a najít nejlepší eh, metody. Je nutné také najít eh, Eh, dobrou metodu pro eh, vytyčení těch přímých a nepřímých nákladů. Ještě je třeba dodat, že pokud že některé věci, které fungují v teorii, nefungují v praxi a to také musíme vzít v úvahu v celém postupu provádění. Ještě se chci vyjádřit k otázce finanční udržitelnosti. V současné době dochází k poklesu financí pro univerzity. Je to také dopadem finanční krize a bude to mít dopad i nadále. Rozpočty eh, vysokého školství jsou tím oslabeny a proto je důležité aby zde byly eh, systémy, které podporují konkurenční prostředí. Vypadá to však, že zatím ta propast, která zde existuje, se bude ještě zvětšovat. Myslíme si, že právě rámcový program má velice dobrý eh, účel, může vylepšit tyto situaci. A co se týče těch eh, nákladů, tak by se to mělo týkat tedy přímých i nepřímých nákladů a to tedy plně plných nákladů. Ještě co se týče provádění, už jsem zmínil několik věcí. Chtěl bych zde zdůraznit čtyři body. Hlavním problémem je výklad těch existujících právních předpisů a pravidel. Je nutné, aby zde byla určitá, aby byly určité principy výkladu. A žádný výklad by neměl, jít, by neměl být v rozporu s těmito pokyny. A celkově by celý ten systém měl být, eh, ten systém účetnictví by měl, za, mm, být, by měl být založen na důvěře. Jak však takovou důvěru vytvořit? Eh, je důležité, abychom dál pokračovali v dialogu, abychom se snažili porozumět složitosti fungování univerzit, abychom se snažili porozumět tomu, o co univerzity usilují a e, jaké mají problémy, jaké mají úkoly, protože univerzity mají úkoly nejenom pedagogické a výzkumné, ale mají i úkoly vůči společnosti. Je dost složité toto pochopit a mm, někdy dochází nebo je tedy nutné, abychom, i když financujeme pouze určitou, určitou, určitý jeden prvek univerzity, abychom chápali fungování univerzit v jejich celistvosti. Dalším bodem je nutnost používat osvědčených metod. Dovolte mi jeden příklad. Ve Spojeném království byl vypracován jeden systém pro vysoké školství, který vychází tedy eh, z, je to systém pro náklady a je to systém, jak identifikovat náklady pro vysoké školství a myslím si, že to je třeba jeden velice dobrý způsob, který by mohl být rozšířen, co by osvědčená metoda a je to jenom jeden z příkladů. No a posledním bodem je certifikace metodiky, o tom už jsem také hovořil. Opět, eh, pokud eh, Teoreticky to zní velice dobře, ale v praxi se ukázalo, že to moc neexistuje, čili ještě zde potřebujeme eh, celý systém znovu zvážit, znovu se nad ním zamyslit. A všechna pravidla pro tento systém musí být jasná a musí vycházet z reality, protože realita univerzit a život univerzit, eh, úkoly univerzit jsou specifické a je nutné zajistit jejich úspěch. Ještě Nakonec um, zmíním pět bodů, kterými se posuneme do další fáze debaty. Za prvé, je zde nutné uznat, že existuje velká eh, variantnost v systémech nákladů. A i ten rozvoj těchto systémů se liší. Musíme také eh, vzít v úvahu to, že ten vývoj probíhá různým tempem. Potřebujeme podpořit vývoj těchto systémů nákladů. A například eh, s podporou sedmého rámcového programu nyní Evropská unie může provádět projekt, kde se snažíme prostřednictvím pilotních projektů v různých Eh, evropských zemích podpořit tento vývoj. Myslím si, že to je pouze příklad toho, že i s malými finančními prostředky můžete dosáhnout výrazného pokroku a doufám, že tato pilotní, tento pilotní projekt bude úspěšný. Za druhé je nutná pečlivá analýza toho, jak se ta stávající pravidla uplatňují eh, v různých typech univerzit. Vlastně je dobré, abychom založili určité fórum, kde budou zúčastněné strany zastupující mm, tedy všechny, všechny účastníky, všechny příjemce, aby na tomto fóru mohli hovořit o problémech a eh, aby tyto problémy mohly být eh, převedeny do určitých konkrétních opatření. Myslím si, že e, pokračující dialog a zapojení všech zúčastněných stran je skutečně mimořádně důležité a i naše združení EUA je připraveno zapojit se do této debaty a přispět do ní, protože také i my jsme takovým e, prvkem, který dobře reprezentuje mm, to, jak je tento systém e, velice různorodý. Dalším bodem, který chci zmínit, je nutnost zjistit, eh, zda by financování výzkumu nemohlo být v budoucnu eh, oddělené od ostatních finančních předpisů, od ostatních eh, finančních věcí, protože velice často dochází například k, pro, k, význam, k výzkumu, který je, který je spojen s velkým rizikem, nebo jsou, jsou to jiné typy projektů, tyto výzkumné projekty než ostatní. A nakonec dovoluji, eh, nebo nakonec bych ještě navrhnul, aby byla zřízena skupina, která má která bude sledovat pokrok a provádění všech pravidel. Myslím si, že vy jako Evropský parlament jste také zúčastněnou osobou a máte eh, úkol také velice uh, úzce sledovat situaci a identifikovat případné problémy hned na začátku. Velice vám děkuji za pozornost a těším se na další rozpravu a na vaše případné otázky. Děkuji vám. Nyní má slovo Erik Schulz, výkonný ředitel technologické iniciativy Artemis. A Představí nám společnou technologickou iniciativu v 15 minutách. Prosím, máte slovo. Dear members, ladies and gentlemen. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vám všem poděkovat za pozvání na dnešní eh, příležitost. Já mám však eh, jeden malý problém. Dnes jste byl eh, První řečník hovořil, že je zde mnoho dalších, mnoho důležitějších věcí, než abychom zde hovořili o společných technologických iniciativách. Ale já s tím tedy nesouhlasím, protože já chci právě hovořit pouze o společných technologických iniciativách. Chci hovořit o tom, eh, jak to s nimi vypadá a jaký je jejich názor na stávající situaci. Čili tyto společné technologické iniciativy jsou novým nástrojem v rámci FP7 vznikly prováděním článku 171, nyní článku 187 smlouvy. Nejprve na začátek chci vysvětlit, že je zde pět společných technologických iniciativ, které vznikly téměř ve stejnou dobu, ale tyto iniciativy se liší. Jsou zde dva druhy. Tři vychází z modelu spolupráce mezi průmyslem a komisí. Je to IMI, iniciativa pro inovativní léčivé prostředky, dále Čisté nebe a dále iniciativa FCH pro, vodíková, pro vodíkové a palivové články. Čili zde jsou už zúčastněnými stranami pouze průmysl a komise. Průmysl má zde tedy větší vliv než v ostatních projektech FP7, nicméně ten fin- systém financování je stejný jako v tom tradičním FP7. Dále jste na druhé straně Artemis a ENIAC, což jsou dvě iniciativy, kde je model tří stran. Je zde zastoupen průmysl, komise, ale jsou zde také zastoupeny členské státy. Financování je založeno na výsledku, nebo je to financování orientované na výsledek. Dochází zde tedy ke spolufinancování ze strany členských států. Chtěl bych dnes ještě podrobněji pohovořit o těchto programech. Chci ještě na začátku říct, že já sám nejsem příjemce tohoto programu. A budu tedy hovořit o těchto dvou uh, systémech. Jsou zde tedy uh, ty, pardon, ty druhé dva modely, tedy Artemis pro vestavěné počítačové systémy a ENIAC pro technologie nanoelektriky. Nano, pardon, nanoelektroniky. Pokud eh, si, eh, pokud eh, porovnáte svůj mobilní telefon, který používáte, tak určitě víte, že se dost liší od toho, který jste používali před dvěma či třemi lety. Je to stejné i s jinými technologiemi, například i letadla se liší od těch, kterými jsme létali před pár lety. A všechno to je díky systému mikroelektroniky a díky takzvaným vestavěným nebo zabudovaným počítačovým systémům. Všechny tyto systémy jsou e, z technologického hlediska velice náročné. Stále se zvyšuje složitost a e, um, všichni mají velké požadavky na všechny tyto systémy. Například je zde nutné, aby tyto systémy byly spolehlivé, aby byly dostupné 24 hodin denně, aby byly bezpečné, zabezpečené. A toto vše bude ještě důležitější pro technologie budoucna. Teď se vzpomínám, že v roce 2004, což už je tedy eh, dlouhá doba, průmysl s komisí zahájili technologickou platformu Artemis, tedy v tom 2004 to byla technologická platforma. Byla vypracována takzvaná strategická výzkumná agenda a tam eh, byly vysvětleny eh, vize evropského průmyslu. Já sám v té době jsem měl tu čest být místopředsedou skupiny, která připravovala strategickou výzkumnou agendu. Hlavní pilíře toho chrámu, který jsme tehdy tvořili, stále ještě fungují i dodnes. Jsou to hlavní nástroje, které mají spojit, které mají propojit výzkum v Evropě. Využívali jsme e, za prvé hlavní nebo ty tradiční nástroje FP7. E, na druhé straně zde máme také národní a regionální program, který je velice důležitý. A pak jsou zde tedy dva pilíře. Jedne, jeden je Eureka a pak jsou zde takzvané společné eh, podniky. Eh, ty se týkají spíše eh, toho praktičtějšího aplikovaného výzkumu, který už se věnuje spíše těm výrobkům a přibližuje se obchodní sféře. Tak eh, to je tedy situace, jak to probíhalo. Co se týče Artemis, tak eh, Artemis byla vytvořena co by průmyslové združení, bylo to vytvořený eh, co by společný podnik. A vidíme zde na snímku také různé členy. Byly to velké organizace, ale i malé a střední podniky a další. Máme zde také řídící výbor, máme zde pre- pre- prezidium. Pre- já jsem byl také jedním z pěti zakládajících eh, členů Artemisie. Artemisia byla vytvořena v roce 2007 mm, pro přípravu vytvoření toho společného podniku Artemis. Dále zde na pravé, na pravé straně vidíme e, veřejné orgány, vidíme zde komisy a také e, členské země ti, poskytovali, ti, ti poskytovali finanční prostředky. Uprostřed vidíme společný podnik Artemis, máme zde řídící radu, máme zde výz, radu pro výzkum a e, průmysl e, a také e, funkci výkonného ředitele s malým, e, s malým kabinetem. V době, kdy jsem pracoval v Artemis, tak jsme hovořili o tom, že ta struktura toho vedení by měla být jednoduchá a efektivní. A měla by být, eh, jak si tedy, neměla by být příliš rozvětvená. Zároveň však eh, zde jsou určitá pravidla. Uprostřed vidíme Výzkum, eh, pardon, eh, vidíme tedy tu Radu pro výzkum a vývoj, pro průmysl a vývoj, ta se zabývala strategickým plánováním. Pak je zde eh, ta rada, která toto schvalovala. Vše, co se týkalo financování projektů, to bylo v odpovědnosti rady. A myslím si, že ten systém pracoval dobře, eh, nebo pracuje dobře, nicméně nebyl tam ještě tak velký rozsah, jak bylo plánováno. Artemis eh, začala pod vedením komise, protože zde byl článek 16 nařízení rady a ten článek hovořil o tom, že Eh, tam musí být tedy výkonný ředitel a v tom případě a hovořilo se tedy o tom, že komise odpovídá za řízení toho společného podniku. 1. září loňského roku jsem nastoupil do funkce a zjistil jsem, kolik je tam pravidel, kolik pravidel je nutné plnit. Eh, když jsem když jsem byl v, v soukromé, v, prima, v průmyslové sféře, tak jsme hovořili o tom, že ve vedení by mělo být pouze málo lidí, že by, tam, že by to měl být malý tým, kde bude třeba 10 nebo 12 lidí, ale určitě ne více. Nicméně tedy e, zatím e, nás je tam 10 osob. Zatím nás je tam tedy 10. A pokud bych bral v úvahu požadavky ehm, tak já se tedy snažím vycházet z těch pravidel průmyslu, ale zároveň se snažím respektovat pravidla Evropské unie. Došel jsem k názoru, že když je nás tam deset, tak zároveň nás deset si mezi sebou musí rozdělit následující funkce. Musí tam být jedna osoba, která bude odpovídat za ochranu údajů. Dále potřebujeme někoho, kdo bude odpovídat za zabezpečení místních informací, pak potřebujeme také manažera pro vnější profil, potřebujeme také někoho, kdo bude odpovídat za záložní systémy. A e, v některých případech, pokud e, v některých případech je toto nutné Eh, je to nutné všechno splnit, protože jinak bychom nesplnili kritéria. Čili jste na tom snímku vidíte celý systém, celý seznam všech funkcí, které bychom měli uh, obsadit. Já jsem tedy uh, začala pracovat 1. září a my jsme se poté stali uh, 26.10. jsme získali autonomii. Ovšem znamenalo to konec tohoto procesu? Rozhodně ne. Setkal jsem se s mnoha osobami, a e, bylo mi řečeno, že naopak zde jsou ještě další požadavky. Musíme mít například jednoho vnitřního nebo auditora pro vnitřní audity, který bude pracovat na plný úvazek, což pokud je nás tam deset, zní to dost nesmyslně. Dále potřebujeme určitou, určitý výbor, která, a ten výbor v podstatě by kopíroval e, strukturu e, komise, ale nás je tam pouze deset a máme tam mít vlastně stejnou strukturu jako komise, pro kterou komise má tisíc lidí. Také eh, nám bylo řečeno, že je špatné, že náš manažer pro e, informační technologie má ještě další povinnosti, že by tam měl být jeden manažer IT, a že by neměl mít žádné jiné povinnosti. A já jsem říkala, že ti nás tam jenom deset, jak, jak může tento člověk dělat pouze jednu, eh, tento jeden úkol. No a dále je zde také ještě nutnost všude uplatňovat ten systém čtyř očí. A eh, nakonec jsme te ještě museli otevřít dva bankovní účty, protože některé prostředky dostávám od komise a také některé prostředky dostávám od Združení průmyslu, čili musí mít opět e, dva speciální bankovní účty, ale my zatím jsme měli pouze jednoho účetního. Takže když se prováděly transfery, tak banky, pardon, když jsme prováděli transfery z účtu, na který nám přicházely peníze, na účet, ze kterého jsme odesílali peníze, tak to bylo dost složité. Prostě nebylo možné mít pouze jeden účet. Generální ředitelství toto zablokovalo a já jsem strávil dva dny tím, abych vyjednával výjimku a snažil jsem se tedy eh, vyjednat tu výjimku s tím, aby vůbec jsme dokázali provést tuto operaci převodu financí z jednoho účtu na druhý. Čili ukazuje se, že někdy se lidé dívají spíše na ten proces a neberou v úvahu kontext. Hmm, podle mého názoru eh, je to dost obtížné pro řízení tohoto společného podniku. Když eh, jsem eh, já jsem taky ještě zřejmě zavítám do parlamentu, protože budeme žádat o udělení absolutoria, takže bych chtěl mm, se nad těmito pravidly ještě zamyslet. Chtěl bych zdůraznit to. Za prvé, vy teď hovoříte o možných změnách finančních eh, pravidel. Eh, to si myslím, že je dobré. Pak je zde ještě služební řád, což je také důležité. To je však ale pouze malý, malý aspekt celého problému, protože pak jsou zde takzvaná prováděcí pravidla. A co se týče těch prováděcích pravidel, tak často dochází k tomu, že ta prováděcí pravidla jsou často ještě obtížnější než to, eh, než to základní nařízení. A ta prováděcí pravidla vytváří ještě další a další problémy. Naopak, pak je zde ještě navíc třetí vrstva problémů, to je tedy tak v uvozovkách kultura. Ta eh, kultura, je to taková kultura dalších eh, znesnadnění a dalších, dalších překážek. Myslím si tedy, že je důležité hovořit nejenom o zjednodušení těch eh, finančních nařízení, finančních pravidel a služebního řádu, ale je také nutné přemýšlet o zjednodušení prováděcích pravidel a celé této v uvozovkách kultury. Ehm, existuje takzvaná zpráva Šerpa. Tato zpráva se snažila analyzovat, eh, jak to, eh, k čemu dochází, nebo jak, jak, jaká je situace v těchto společných podnicích a jak je to tedy v těch společných technologických iniciativách. Myslím si, že tato zpráva je velice důležitá, protože přináší také velice cená doporučení. Já jsem vybral pouze dvě. Eh, doporučení bod 1.1. 1. Ehm, hovoří se zde o tom, že zde musí existovat eh, revizované, pardon, revidované rámcové finanční nařízení. A hm. pro nás je důležité, aby to nařízení se ještě více e, změnilo, aby bylo pozměněno, aby bylo zjednodušeno. A e, doporučení bod 2, 3 Eh, hovoří o tom, že je nutné zavést jednoduché a vyjasněné požadavky na výkaznictví a že také bychom měli přemýšlet o tom, že všechno musí být přiměřené, včetně auditů a všech stávajících postupů. Pokud máte eh, organizaci, kde je 10 osob, tak přece proč, proč je nutné zavádět stejné postupy a stejné eh, systémy jako v organizaci, kde je tisíc lidí? Já si myslím, že co se týče Artemis a Eniak, tak to jsou velice, eh, velice silné, velice účinné nástroje a komise by na ně měla být pyšná. Jedno, jedno euro, které dá komise na tyto projekty, se eh, vrátí a je důležité, abychom tyto abychom tyto prostředky dále vynakládali. Komise vynaloží 1 euro, členské státy přidají ještě dalších, eh, další počet a nakonec tedy Eh, ten přínos je 6 až 7 eur, čili ten přínos je 6 až 7 násobný v porovnání s tím, eh, kolik prostředků do toho komise vložila. Čili z pohledu komise je to velice účelné, velice efektivní, ale ten systém je eh, složitý a je nutné ho změnit. A já tedy na vás apeluji, abychom ho společně změnili. Děkuji. Děkuji vám, panu Šuci. A nyní má slovo pan Buchholt, který je generální ředitel skupiny Technopolis. Opět se tedy zabýváme otázkou výzkumných politik a programů. Máte 15 minut, prosím. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, velice vám děkuji za pozvání. Požádali jste mě, abych eh, řekla něco o účinnosti a efektivitě eh, v EP7 z hlediska hodnocení. Eh, nebudu zabíhat do detailů a spíše se budu zabývat otázkou, co musíme opravdu zajistit při financování výzkumu a rozvoje, aby tyto oblasti se rozvíjely efektivně. Snad eh, stručný eh, profil, který vysvětlí, proč tu jsem. Technopolis je nezávislý hodnotící orgán financování výzkumu a rozvoje v Evropě. Provedli jsme celou řadu hodnocení eh, 5., 6., 7. rámcového programu za podpory účetního dvora s eh, využití jejich eh, zpráv o výzkumu strany komise a provedli jsme celou řadu hodnocení, jaký dopad měl tento rámcový eh, program v mnoha členských státech a já jsem tedy také pro zjednodušování. Hovoříme o pohledu na rámcový program, eh, co přinesl pro eh, přímé příjemce. Ne, eh, každý říká, má oblast je specifická, musíme k ní přistupovat zvláštním způsobem a výzkum je opravdu oblastí, kterou e, není možné přímo posuzovat z hlediska efektivity. Ráda bych e, přistoupila byla k diskuzi o tom, co budeme muset eh, zajistit v budoucnu, aby to financování eh, do toho zapadalo. Jistě výzkum je odlišný, protože eh, je ve své podstatě nejistý a rizikovým podnikem kdybychom se zeptali účastníků rámcového programu, požadovali, aby snižovali tato rizika, aby předkládali pouze e, návrhy nebo se věnovali e, e, jistým výzkumem, tak by to vedlo jenom k malým inovacím. To by Eh, vedlo k skutečnému průlomu v budoucnu. Eh, je velice obtížné eh, predikovat výsledky a tak je také velice obtížné hodnotit efektivitu, protože tu není lineární propojení mezi tím, co očekáváte jakožto daňový poplatník v Evropské unii z těch vynaložených prostředků. Tady je celá řada faktorů, které to ovlivňují oceňují ehm, úsilí o inovaci přichází ze strany společnosti. A není možné prostě zajistit tu e, e, efektivitu na samém počátku. Když se podíváte na programy, které tak tu naleznete stovku projektů a při hodnocení zjistíte, že je tu malý počet opravdu velice úspěšných projektů a zase velký počet těch, které mají malé dopady. Určitý počet eh, nevykáže tak obrovský očekávaný dopad. A eh, když to financujete jakožto daňoví poplatníci, nikdy nevíte, jaký bude výsledek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 Tady je důležité, že dochází také k časovému spoždění. Když dnes zahájíte výzkum, tak výsledky budete mít za pět, možná za deset let. Viděli jsme takovéto příklady projektů v rámci rámcového eh, programu eh, z, třeba z 90, 70. let, eh, kdy výsledky přišly o 10-15 let později. A také nesmíme zapomínat, že výzkum výzkum má obrovský dopad na eh, společnost eh, a politiku. A když se podíváme na bezpečnost pro zdraví, na bezpečnost potravin, byly rozvinuty lepší politiky právě e, díky programům rámcového programu, které se již e, zafixovaly. Musíme tedy e, mít na paměti, jaké výsledky můžeme očekávat. A dále hodnocení rámcového programu máme tyto nemůžeme se dívat eh, jednotlivě, izolovaně na tyto projekty. Eh, je to eh, malý dílek skládačky. Jsou to zapadá do širšího portfolia výzkumných aktivit, kterými se zabývají univerzity, výzkumné organizace, firmy a to spíše ovlivňuje organizaci než jeden eh, ojedinělý projekt. A ještě další aspekt je třeba akceptovat, že e, e, e, rizikové projekty mohou skončit nezdarem, ale nejsou to ztracené prostředky. Při hodnocení jsme zjistili, že projekty, které skončily nezdarem, byly velice prospěšné pro výzkumníky, pro průmysl, který ví, kde nemá investovat, jakými trajektoriemi se má další výzkum ubírat zohledníme-li tedy ten rizikový charakter výzkumu eh, z pozice financovatele, tak nemůžeme očekávat, že každý projekt bude mít obrovský ekonomický dopad. Jedno euro eh, které nám přinese, doufejme, hodně prostředků. To nemůžeme očekávat od každého projektu. To, když zjistíme, že se něco nedaří, eh, musíme se ubírat novou cestou, ale je tu také celá řada takzvaných měkkých přínosů. Je to schopnost pracovníků sdílet svou kulturu po celé Evropě, eh, spojovat se, ale my jsme také zjistili, eh, že administrativní zátěž se stále více stává překážkou pro účastníky rámcového programu a jak již řekli mý předřečníci, komise tu naráží na problém věrohodnosti. Není to jenom nepříjemné, že je třeba respektovat všechna ta nařízení. Dotýká se to také věrohodnosti Evropské unie. Je tu celá řada typů organizací malých a středně velkých, které Eh, se chtějí zúčastnit eh, rámcového programu. Předchozí řečníci se již o tom zmiňovali, tedy zjednodušování je nesmírně důležité eh, protože může zlepšit efektivitu. Jsou cílenou skupinou jsou malé a středně velké podniky, které se již nechtějí věnovat výzkumu. To jsme eh, zjistili podle míry jejich účasti. Eh, mnohé subjekty již nejsou ochotny se ujmout role koordinátora. A eh, to úsilí, které je třeba vynaložit v rámci projektu na administrativní úkoly, E, stále rostou. Pokud by se nám to podařilo snížit, e, tak by zbylo více zdrojů pro tu skutečnou e, výzkumnou činnost. Je to velice složité pro malé organizace, narážejí na nízkou úspěšnost. Důležitá je potom aplikovatelnost. To už v tom někdy není eh, ve eh, eh, rovnováze. Je třeba z počátku se věnovat drobné aplikaci a získávat nové účastníky. Jak již bylo řečeno, výklad předpisů a pravidel vyžaduje zjednodušení jsou tu různé nástroje, různé předpisy a skutečným problémem je finanční eh, nařízení, jak již zaznělo v předchozích diskuzích. Nechtěla bych se tím příliš zabí, zabývat. Eh, to není eh, cestou, která by vyhovovala rizikovému charakteru výzkumu. Nedomnívám se, že společnost eh, výzkumu tvrdí, věnujte nám prostředky a my budeme dělat výzkum. Myslím si, že výzkum eh, si je velice dobře vědom, že eh, to musí být prováděno zodpovědně a e, hovořili jsme o inovacích. Inovace jsou e, velice dobrým nástrojem e, změření této odpovědnosti. Máme monitorovací systémy projektů a ty se zabývají příliš mnoho finanční stránkou, administrativní stránkou. Je tu tendence se vyhýbat vědeckým a technologickým rizikům protože je tendence e, se dívat e, na to, to rizika pro e, subjekty, potom monitorování, kolik prostředků bylo vynaloženo, ne jakého pokroku se dosáhlo ve výzkumu. A jsou, komise má dobré monitorovací systémy, sleduje obsah, tu správnou kvalitu zda bylo opravdu dosaženo těch výsledků výzkumu, ale to to bychom mohli využívat ještě mnohem efektivněji. To opět je otázka vyváženosti mezi finančním auditem a auditem toho obsahu. provádějí se tu různé přeskumy v polovině období Další je otázka, potřebujeme eh, kontrolní systémy orientované na eh, výstup. Eh, domnívám se, že bychom dosáhli značného zlepšení, kdyby se to monitorování méně zaměřilo na vypočítávání finančních otázek a předložitelných důkazů ale spíše na obsah. Když chceme monitorovat ten eh, výstup, ten výsledek, tak to závisí na tom, co očekáváme na začátku. Řekneme, ale eh, nepodařilo se dosáhnout očekávaného eh, výstupu, potom je to problém. Když předkládáte, čeho jste dosáhli, často se stává, že eh, se předkládá výčet publikací, eh, citací patentu, ale eh, efektivita výzkumu je mnohem širší než výčet publikací zveřejněných výzkumníky. Pokud se posuneme k tomu pouhému vypočítávání, tak se nepřiblížíme k řešení. Jakýkoliv monitorovací systém musí respektovat určitou míru rizik a také skutečnost, že dochází ke změnám eh, v ekonomickém kontextu a v oblasti technologie. A když dochází eh, k změnám, jsou také nutné změny v těch výzkumných projektech jak již jsem řekla, již existuje systém eh, přeskumu v polovině období a finálních zpráv, ale eh, se snaží, eh, měli bychom se snažit využít lépe stávajících systémů. Závěrem bych chtěla říci, že současný systém ohodnocení by mohl podporovat eh, rámcový program mnohem lépe. Eh, je zapotřebí lepší vyváženost mezi finančním monitorováním a sledováním toho, čeho bylo v výzkumu dosaženo, těch výsledků. A, a komise by mohla eh, proto zajistit lepší zdroje. Není to otázka eh, definovat úplně nové postupy. Je třeba nalézt tedy určitou vyváženost, abychom zajistili lepší věrohodnost a odpovědnost. A tím bych chtěla eh, ukončit svůj příspěvek. Ringraziamo la signora Begolt della eh, relazione. Adesso abbiamo uno spazio. Děkujeme paní Bukhaut za její prezentaci. Nyní máme 40 minut na diskuzi. Chce se někdo přihlásit o slovo? Pan Balčis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų nebuvau nusiteikęs pradėti tokios sudėtingos temos.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 Ir todėl natūralu, kad šiandieną komisijai daug Děkuji. Chtěl bych říci, že je to opravdu velice důležité a je také přirozené, že tu zaznělo mnoho kritických slov na adresu komise z hlediska výzkumu, také z hlediska eh, hodnocení výzkumu. Eh, já bych nechtěl opakovat to, co řekli mý předřečníci, ale rád bych zopakoval ty zajímavé a naléhavé otázky, které zde zazněly vystupující řekli, že implementace šestého rámcového e, programu by mohla vést e, k celkovému přepracování systému. E, a to byl opravdu hlavní faktor. Já jsem se setkal celou řadu zástupců z Litvy, zástupců akademické společnosti, kteří vyjadřovali obdobnou kritiku. A e, domnívám se, že je zapotřebí jiný postoj. Poslední zástupce e, z Nizozemska se zmiňoval o projektech, e, které, i když nejsou úspěšné, že jsou také důležité, protože znamenají, že se nemáme věnovat určitým aktivitám. A je to takovým signálem, které oblasti nebudou úspěšné. Také souhlasím s tím, že je třeba změnit postoj. Neměli bychom se omezovat eh, jenom eh, na to finanční posuzování, ale zejména na obsah eh, výzkumu. Je to opravdu složitá oblast, až jsem přesvědčen o tom, že tato zásada by se v budoucnu měla stát tou hlavní zásadou. Rád bych ještě podotkl, že eh, byly také předloženy praktické návrhy, které nás eh, motivují, abychom změnili politiku. Ta současná politika věnovaná výzkumu z historického hlediska se zaměřuje na staré členské země, na větší členské státy, což znamená, že ty eh, malé členské země a jejich výzkumné organizace mají problémy, když se chtějí zúčastnit eh, společných výzkumných projektů. Eh, takže je třeba politicky změnit tento přístup a zajistit e, větší možnost účasti na e, starých i nových projektech výzkumu. Co se týče financování výzkumu, netýká se to mnohdy pouze takzvaného vysokého výzkumu, ale hrají tu mnohdy důležitou roli i subjektivní faktory. Nechci se vyjadřovat příliš kriticky. Jsem přesvědčen, že po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy bude mít Evropská unie opravdu velké ambice v podpoře výzkumu. A že nám to umožní zlepšit výzkum v budoucnu. A každý stát eh, bude usilovat o pokrok v oblasti výzkumu. A bude se snažit eh, zúčastňovat budoucích projektů. Co se týče rámcového programu 8, domnívám se, že regionální rozvoj by měl hrát rozhodující roli v oblasti výzkumu. Tento program má asi eh, pouze 256 milionů eur. Domnívám se, že bychom měli posílit tuto oblast, protože ta umožní našim vědcům, aby se zúčastnili výzkumu v širokém rozsahu. Děkuji. Grazie, do la parola adesso all'onorevole Audi. Děkuji, pan Audi. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Děkuji vám také za to, že jste zorganizoval toto slyšení první části jsme slyšeli hledisko příjemců a samozřejmě jsme také zvědaví na druhou část tohoto slyšení. Co se týče oblasti výzkumu a aktivit zde, tak se domnívám, že například oblast energetiky, průmyslu a další se musí zabývat obsahovými tématy. Potřebujeme nejenom výzkumníky, ale i vynálezce a potřebujeme i výsledky. Ale dovolte mi přejít k otázkám kontrolování rozpočtu, protože to je naše kompetence, kompetence našeho výboru. Myslím, že to je zde trochu přehání, všechno je takové velice složité, jsou nejrůznější zodpovědné osoby, napřed se udělá něco, pak se má udělat pravý opak toho, co bylo učiněno a to vedlo ke vzniku něčeho zcela neuvěřitelného a sice, že v oblasti vědců a výzkumníků se EU stává neoblíbenou a to zrovna v době, kdy vyjednáváme nový finanční výhled a kdy naším cílem je lépe organizovat eh, výzkum na úrovni společenství. Domnívám se, že problémy nejsou zas tak veliké, ale o jakých tématech zde zástupci příjemců hovořili. Máme smlouvy o dotacích, tam jsou poušální náklady, které jsou přístupné, a pak jsou tam auditoři, kteří učiní výpočty, pak je učiní znovu, aby zajistili, že se ty paušální náklady příliš neodchýlí od těch reálních. A pak existují také kontroly finančních výkazů a další. Samozřejmě my potřebujeme zjednodušení. A měl bych zde i několik návrhů na závěr. A sice každý by měl zůstat na svém místě. Někdo říkal, že bychom potřebovali meziinstitucionální dohodu mezi komisí, radou a účetním dvorem. Účetní dvůr by neměl být zapojován zcela do všeho. Úkolem účetního dvora je garantovat veškeré činnosti Evropské unie má, slyšeli jsme zde o té chybovosti 2% a domnívám se, že u oblasti, o které zde hovoříme, je to naprosto nepřiměřené. Jistě musíme také myslet na správnou finanční zprávu, dobré řízení. Příjemci, komise i parlament toto téma musí řešit společně. A nejprve bychom měli vyřešit minulost je nepřípustné, aby vědecké instituce byly nucené eh, pracovat a nad nimi se vznášel dam- Damoklův meč. Jak potom hledat řešení? My bychom potřebovali nějakou instanci pro řešení sporů. Samozřejmě máme interní, externí audity, auditory, někdy jsou výsledky i rozporuplné, ale někdy je skutečně třeba najít kompromis i na účetním dvoře a je důležité, aby to bylo co nejrychleji v budoucnu bychom měli využít přepracování finančního nařízení k tomu, abychom se podívali na to, jakým způsobem bychom mohli ve spolupráci s vědeckými institucemi nastolit další zjednodušení, tak abychom neopakovali chyby z minulosti. Děkuji. mě Gresle. No, my nyní budeme diskutovat o tom, jestli je sklenice poloplná nebo poloprázdná. Situace ve vědě a výzkumu je komplikovaná. Bohužel paralelně probíhá zasedání eh, výboru pro rozpočet. Eh, nyní se tam řeší Evropská služba pro vnější činnost, takže se omlouvám, že nemůžu být na eh, obou zasedáních zároveň. Kontrola rozpočtu není součástí problému, ale součástí řešení. To zde chci explicitně říci. Už několik let máme problémy v šestém i v sedmém rámcovém programu a sledujeme je. Myslím si, že jsme byli možná jedni z mála, kteří nabízeli skutečná řešení, takže my jsme na straně těch dobrých. A chci vyslat signál komisi, protože je to téma, o kterém často diskutujeme, že pozice z našeho parlamentu. Existují usnesení parlamentu k problému eh, šestého rámcového programu, abyste se toho v komisi ujali. Slyšela jsem, že pan Hal se také vyjádřil v tomto duchu. Dále se domnívám, že bychom se měli všichni ze situace poučit. První, co bychom se z toho měli naučit, je to, že potřebujeme větší jednotnost, ale i větší rozdíly jednotnost v tom, o čem hovořil pan Esterman, je otázka terminologická. Vždyť si sami předěláváme problémy, neustále vymýšlíme nové, nové modely vědecké spolupráce. Pokud tady někdo je, kdo tomu ještě rozumí, tak ať za mnou pro boha přijde, potřebuji si to ujasnit. Dostáváme se skutečně na takovou cestu houštinou, kde už vůbec nevidíme kudy kam a proto je důležité, abychom se tu otázkou zabývali, otázkou implementací fondu a těmi konkrétními problémy, protože v těch konkrétních problémech se to teprve projeví. Já jsem někud frustrovaná, protože my jsme se snažili zohlednit vaši kritiku, ale vůbec to nepřineslo to, v co jsem doufala. Existuje i studie, která jasně ukazuje, že problém spočívá v tom, že máme pravidla, která se překrývají a my generujeme neustále nová a nová pravidla, v níž už se pak nikdo nevyzná a my už sami potom nejsme ochotni ani tato pravidla aplikovat. Poprvé eh, eh, jsme se setkali s tím, že generální ředitel si pro výzkum vůbec aplikoval všechna pravidla v rámcovém programu. K čemu máme pravidla, když je tedy neaplikujeme? Tím si přiděláváme sami problémy. Měli bychom z toho vyvodit závěry. Jsem velice zvědavá, jaké závěry vyvodí komise a oznámí nám je. Je zde i souvislost s finančním nařízením, proto je velmi smysluplné řešit tuto otázku nyní. A to je to akceptabilní riziko nebo tolerovatelné riziko. A to se vždy považuje za řešení pro všechny problémy. A zde vás chci explicitně varovat. Jde přece o to, abychom se nejprve podívali na ta pravidla, která jsme vytvořili. Abychom je analyzovali. Tam, kde můžeme zjednodušit, je zjednodušili, místo abychom říkali, že na základě těchto pravidel jsou nějaké výsledky, ty se nám nelíbí, tak ty výsledky vyhodíme do koše. Tudy cesta nevede. Jde o to, že tolerovatelné riziko je takovou, takovými zadními vrátky, kterými lze omluvit vše. Proto chci, abychom šli nejprve cestou zjednodušování pravidel a u zjednodušování pravidel jde o to zjednodušit pravidla a akceptovat různé systémy účtování jednotlivých členských států, pokud si nevěříme v tom, že bychom navrhli jednotný systém účtování. Vždy si klady otázku, proč zde máme tolik problémů. Vždyť existují e, mezinárodní účetní pravidla proč se nemůžeme shodnout na těchto mezinárodních účetních pravidlech? Říct si, to jsou ta pravidla, budou jednotná pravidla pro všechny, platí to v ekonomice. Proč to nefunguje v této oblasti, to jsem zatím také ještě nepochopila. Nakonec musím říct, že jsme skutečně v složité situaci, protože jde o to dodržovat kontrolu, jednotnou kontrolu všech příjemců třeba v zemědělství máme 5% kontroly a potom eh, přijde systém, kdy se sahá na fondy, příjemců fondy eh, členských států prostřednictvím absolutoria, ale to je systém, kterému jsme ještě vzdáleni. A chci, aby to bylo, jak bychom mohli říct stejně jako zemědělcům, eh, vše, ke všem se chováme stejně, abychom se nechovali tvrdším způsobem k zemědělcům, než se například chováme k vědcům. Je to složitá otázka a prosím vás, abyste mě v této věci chápali. Jde nám o to, abychom zjednodušili vaši práci, protože chceme, aby se v Evropě bádalo, aby věda a výzkum a jejich specifika byly zohledněny a aby malé a střední podniky byly zapojeni výrazněji do rámcových programů. Když se podíváme že od 6. do 7. rámcového problému se zapo- eh, programu se toto zapojení malých středních eh, podniků nezměnilo, tak zda bychom nedotovali například zapojení těchto podniků, protože budeme potřebovat inovativní přístupy. A i zde vás jistě podpoříme. Abych to shrnula, chci vám poděkovat také za to, že jste uvedli takové konkrétní případy, my vás jistě zahrneme do finančního nařízení. Já tam chci mít specifickou kapitolu pro vědu a výzkum, kterou rozšíříme. Chci, abychom zjednodušili pravidla tím, že snížíme jejich počet. A chci, abychom přišli k tomu, že těch pravidel bude méně ve finančním nařízení a ty rules of participation z rámcového programu bychom integrovali do finančního nařízení, abychom měli skutečně jenom jeden systém. To by vedlo k velkému zjednodušení, i když možná budou problémy s určitými pravidly, ale už jenom kvantitativní snížení pravidel slibuje zjednodušení a zde skutečně uvítáme vaše návrhy. Děkuji. Děkuji, pan kolega Toja. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za zorganizování tohoto na nejvýš zajímavého slyšení. Všichni řečníci vyjádřili zcela jasně Eh, představili své, eh, jasně své analýzy a také přinesli konkrétní návrhy, což není tak eh, často pravidlem při ostatních slyšeních, která v parlamentu pořádáme. Myslím si, že nehovořím sama za sebe, ale i za další kolegy, kteří se věnují oblasti výzkumu, když řeknu, že eh, je velice důležité podívat se na všechny nástroje. Myslíme si, že ty společné technologické platformy jsou užitečné, ale někdy zjišťujeme, že ty původní dobré nápady nejsou dost dobře zaváděny do praxe. Dochází k selhání, anebo minimálně dochází k tomu, že ta očekávání nebyla naplněna. A to ne z toho důvodu, že by ten nápad sám o sobě nebyl dobrý, ale celý ten systém provádění a zavádění e, do praxe e, nefungoval dobře. Hovořili jsme, nebo jeden z panelistů hovořil o technologické platformě, která e, byla zahájena v roce 2004. Hovořili jsme také o tom, jak je dobré zapojit různé zúčastněné strany. Pak jsme také slyšeli o společných podnicích, Slyšeli jsme tedy, že od roku 2000 nebo od října 2009 se tyto společné podniky osamostatnily a e, už tedy to byl čas, kdy je nutné přejít e, od těch myšlenek k skutečným nástrojům. Toto je zajímavé i pro členy výboru ITRE. Otázkou je, zda tedy ty společné technologické iniciativy fungují. A pokud nefungují, tak bychom se měli zamyslet, zda je tedy nezastavit. Já sama e, mám určité obavy, které, které vyplývají z té organizační struktury e, společných technologických iniciativ. Mám, e, také se zde hovoří o tom, že ta organizační struktura kopíruje strukturu komise, jsou zde pravidla, která se týkají eh, personálu, která se týkají auditů. Je to vlastně taková malá komise. Podle mého názoru to však moc dobře nefunguje, tento systém. Tyto iniciativy jsou víceméně nezávislé, nevíme ani jak, třeba jakým způsobem vybírají personál, zda ten systém je průhledný. Nicméně už to tedy všechno funguje, ale žádat, neví, ne, nevím, zda tady je na místě dobré žádat po nich, aby vytvořili stejný systém organizace jako komise. Pak je zde dalších pět oblastí, o kterých jste hovořili, vodíkové a palivové články, inovativní léčivé prostředky, čisté nebe. Některé z nich jsou eh, vynikající myšlenky, jsou to vynikající nápady, ale je nutné přesunout se od těch myšlenek a nápadů ke skutečné práci a ke skutečnému provádění. A pak mám ještě komentář, který se týká provádění. Zazněl jste komentář, že trvá dost dlouho od doby, kdy eh, se eh, vlastně od doby, kdy se podá ta přihláška, až po provádění a po audity. Pokud je to tak složité, mm, také jsou zde různí, eh, různí příjemci, univerzity, podniky. Otázkou je, proč mají všechny tyto subjekty vynakládat tolik času když nakonec ta pravděpodobnost eh, je dost malá, takže možná bychom měli říci, aby došlo ke změně toho systému přístupu k těmto programům. Myslím si, že parlament by měl být určitým hlídacím psem. Parlament by měl vyžadovat jasnost pravidel a chtěl by vyžadovat sice přísnost, ale zároveň proveditelnost těchto pravidel. A myslím si, že komise by měla vážně pouvažovat o tom, eh, jak změnit své požadavky. No a nakonec chci říci, že také eh, pokud porovnáme tedy ten, co se týče těch nákladů, tak pokud, eh, myslím si, že bychom měli provést tu, nák- tu analýzu nákladů a užitku šestého rámcového programu. Měli bychom zjistit, eh, zda tam nedošlo k pochybením nebo k podvodům. Pokud to tak bylo, měli bychom být velice eh, opatrní, ale myslím si, že pokud se budeme snažit hodnotit úplně všechno, tak tím pouze zbohatne několik auditorských nebo účetních firm a myslím si, že já bych tedy navrhovala, abychom toto neprováděli, protože jinak ta celá situace bude ještě zmatenější. Děkuji, říká pan předseda, nyní paní Alessandro. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl opravdu poblahopřát k uspořádání tohoto slyšení. Mé blahopřání se týká zpravodajů, protože eh, to se dotýká opravdu našich povinností a chtěl bych se obrátit na naše hosty. Vy všichni reprezentujete určitou strukturu, určitou eh, organizace, které mají své eh, zkušenosti na místní a eh, národní organizace. Proto mám docela otevřenou otázku. Všechny ty problémy, o nich jste zde hovořili, souvisejí pouze s tím, že Evropská unie tady vytváří příliš složité eh, poměry. Zástupce Artemisu řekl, že eh, všechna ta eh, pravidla, která se týkají statutu zaměstnanců, prováděcích předpisů, jsou to tři pravidla a já se nedomnívám, že by eh, byly tak neuvěřitelně komplikované a podivné, protože platí přece i na místní úrovni. Tam eh, platí také obdobná pravidla a předpisy. A také mě zaujalo, když jste hovořili o tom, že potřebujeme e, spíše specifický přístup. To je opravdu vložení prstu do rány, e, protože když se to týká jiných e, koncept projektů, eh, které eh, nebudou tak specifické, eh, pak je nutné tyto oblasti zkoumat. Tedy tato tři pravidla přece nejsou tak složitá, ale možná nejsou úplně správná, neodpovídají potřebám. Snad by se to mohli ještě jednou vysvětlit. A potom souhlasím s tím, co právě řekla paní Toja ohledně kandidatur. To mě opravdu trochu překvapilo, že existují univerzity, laboratoře a podobné subjekty, které nemají dostatek zaměstnanců, potřebují více kandidatur, potřebují podporu a to by měl být jeden z našich nejdůležitějších cílů. Děkuji. Slovo má paní Martorel. Ano, děkuji, pane předsedo. I za sebe bych ráda poděkovala za jasné vysvětlení e, v příspěvcích našich hostů. Opravdu vám e, srdečně děkuji za uspořádání tohoto e, slyšení. Byl to opravdu skvělý nápad. V podstatě bych nechtěla opakovat to, co řekli ostatní kolegyně a kolegové. Vlastně se mohu podepsat pod to, co zde zaznělo. Víme velice dobře, že je absolutně zapotřebí dosáhnout zjednodušení v oblasti vědy. Chtěla bych eh, poblahopřát španělskému předsednictví, eh, že eh, jednou z jejich priorit je zjednodušení a musíme pozorně naslouchat našim expertům. Jsou tu problémy, které se týkají finančního nařízení. Je třeba zjednodušit pravidla účinnosti, zejména vzhledem k osmému programu, protože ve fázi sedmého rámcového programu to už eh, nemá velký smysl eh, přetrvává tu, eh, t, t, toto těžkopádné uspořádání ale eh, můžeme již mnohé změnit, protože jsme na půli cesty eh, uskutečňování toho sedmého rámcového programu. Například eh, výklad různých koncepcí. Tady by snad mohla komise vynaložit větší úsilí a také ty kontroly ex ante eh, byly eh, otázkou, která zazněla z mnoha úst, nebo také eh, přípustná chybovost. Je zapotřebí celá řada přizpůsobení, nejsou to žádné obrovské změny, ale přesto bychom mohli usnadnit realizaci toho sedmého rámcového programu. A někdy je tu nedostatečná koordinace mezi eh, auditory na národní úrovni a auditory komise. Nevím, jak by bylo možné zlepšit tu koordinaci. Vím, že v některých případech došlo k velkým nesrovnalostem a eh, v důsledku toho nastaly velké problémy pro pracovníky výzkumu. Ráda bych si také vyslechla názor komise na toto téma. Snad e, e, nebudeme muset čekat až do osmého rámcového programu, snad bychom již zde mohli některé věci změnit. Děkuji ještě stručně pan Odi. jako v druhé části tu eh, nemáme eh, žádný příspěvek OLAFu. Mm. intervenire dei relatori sulle diverse sollecitazioni proposte dai colleghi deputati? A potom bychom eh, mohli hovořit o dalších oblastech. Hlásí se prosím ještě někdo o slovo z rad poslanců? Zazněla tu celá řada otázek. Prosím, rád bych zareagoval na otázku, která se týká problému těchto výzev, zda existují pouze na evropské úrovni nebo také na národní úrovni současného projektu, projektu JUDIS. Máme celou řadu eh, důkazů a e, e, máme e, v celé řadě zemí složitý způsob financování, ale ty střednědobé výsledky ukazují, že celá řada institucí se domnívá, že evropské financování je složitější ve srovnání s jejich národním systémem financování. A otázka za to odrazuje instituce. Také jsme zaznamenali určité náznaky, že eh, se šíří takováto politika v organizacích. To znamená, pokud je tu alternativa financování z národních prostředků z hlediska akademiků a řízení instituci eh, je eh, upřednostňováno toto financování než z evropských prostředků. Myslím, že to je nedobrý vývoj, pokud se tu objevují takováto doporučení, pokud je tu skutečné nebezpečí, že celkové cíle nedosáhnou eh, těch výsledků. Musíme tedy opravdu posílit účast institucí eh, na těch systémech evropského financování. Je jasné, že se tu neustále předkládaly žádosti o financování se evropských prostředků, o tom pochyby není, ale jde o to, jsou to ty nejlepší žádosti, nejlepší aplikace, eh, dosáhneme největšího výsledku a Myslím, že e, e, je to důkaz e, s větší složitosti financování z evropských prostředků. A je třeba se podívat, co dělají naši konkurenti mimo Evropu, například Austrálie. V současné době eh, probíhají eh, reformy systému eh, financování výzkumu v Austrálii. Můžeme se tedy podívat, jak to můžeme zmodernizovat a vytvořit co nejlepší systémy. Musíme se tedy poohledout mimo Evropu a nesmíme tedy ztrácet ze zřetele konkurenty mimo Evropu Grazie. Vuole intervenire qualche altro relatore? Velice děkuji. Chci se zeptat, zda ještě někdo z našich dalších panelistů by se chtěl ujat, ujmout slova? Ano. Já bych chtěla reagovat na poznámku, která zazněla od eh, italského poslance nebo italské poslankyně. Je pravda, že začali jsme v roce 2004 a trvalo několik let, než jsme celý systém rozběhli. Bylo to složité, ale nyní to již funguje. Je to velice dobrý eh, je to velice dobré auto v uvozovkách, které má sice motor Ferrari, ale zatím máme prázdnou nádrž. Čili eh, chci říci, že náš podnik funguje, pracuje a myslím si, že postupujeme krok od kroku. Um, ještě chci k tomu dodat jeden komentář, který se týkal auditu nákladů. Co se týče Artemis, tak já spoléhám na členské státy a na jejich schválení, na to, na to že oni tedy dají souhlas eh, s tím spolufinancováním ve výši 16 až 17 jedná se to těch zálohových plateb. Je, to tedy, je, tedy nutné, eh, ehm, je tedy nutné respektovat také národní pravidla a pravidla pro vnitrostátní audity a tak to děláme. V případě kontraktu, kde je nulové spolufinancování, nebo v případě zemí, které nejsou eh, v této iniciativě Artemis, tak tam eh, jsou jiná pravidla, ale to je výjimka. Velice děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Děkuji. Padla jste otázka, zda ty problémy, o kterých zde hovoříme, jsou pouze v Evropě, zda jinde je to eh, jiné mimo Evropu, nebo zda to vypadá jinak na národní úrovni. Myslím si, že Evropa má určitá specifika, ale je nutné si uvědomit, že hlavní objem financí na výzkum plyne z té vnitrostátní úrovně. Ve většině zemí zjistíte, že e, tam existují e, různé programy právě pro výzkum a vývoj. Nevím, kolik zemí se účastní rámcového programu, je to velký počet zemí, čili je jasné, že zde nemůže být jenom jeden systém účetnictví, který zároveň bude v souladu s celou řadou různých eh, z účetních systémů jednotlivých zemí. A já jsem se snažil eh, něco navrhnout a myslím si, že i paní Gresle o tom hovořila. Jde o to, že bychom prostě měli uznat to, že existují různé systémy účetnictví v různých zemích a myslím si, že bychom to také měli uznat i pro, nebo využít i pro tyto evropské účely. Také zde eh, jeden nebo dva poslanci vyjádřili názor, že je to právě finanční nařízení, které je zdrojem všech problémů, ale já o tom pochybuji. Když komise připravovala toto nařízení, tak jsme věnovali dost pozornosti tomu, abychom zkoumali eh, ustanovení i prováděcí pravidla a myslím si, že e, to jsme tam nenašli žádné zvláštní věci, což je asi teď trošku šokující, ale skutečně tehdy to znělo všechno velice rozumně, ale problém pak byl v tom provádění. Myslím si, že už jsem o tom hovořil, popisoval jsem tu institu- interinstitucionální kulturu, která se nějak rozbujela, takže myslím si, že e, je nutné tu situaci vyjasnit. Děkuji, další mluvčí. Děkuji. Já budu reagovat stručně na otázku která se týkala revize rámcového programu a systematického způsobu této revize. Otázkou, možná se soustředíme příliš na to, zda vynakládáme prostředky správným způsobem. Ale ta hlavní výzva, kterou Evropa musí řešit, je ta, zda vynakládáme prostředky takovým způsobem, aby pomohly vědecké obci přicházet s inovativními a konkurenceschopnými myšlenkami a aby vědecká obec dokázala pomoci evropské společnosti. To znamená, je otázkou, zda ty evaluační nástroje, které máme k dispozici, dokážou na tyto otázky odpovědět. A zda se také ty evaluační nástroje e, snaží zjistit, zda bylo dosaženo cílů. Myslím si, že tomu bychom měli věnovat větší pozornost, než tomu, zda, když nyní zkoumáme, zda jsou ty prostředky vnaloženy v souladu se všemi pravidly. Velice děkuji, říká pan předseda. A nyní už eh, se podíváme na druhou část dnešního slyšení, která se týká nových výhledů a e, začneme nejprve e, tím, že dám slovo zástupkyni španělského předsednictví, paní Milagros Candela. Paní e, Milagros Candelo, máte slovo. che avrà 15 minuti per il suo intervento. Grazie. Paní Milagros Candela a bude to vystoupení. Celkem na to bude asi k dispozici 15 minut. Muchas gracias. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji vám, že jste mě pozvali na toto slyšení. Domníváme se, že toto slyšení je skutečně přínosnou akcí v rámci diskuse a přemýšlení o tom, jak by se dala zlepšit participace na výzkumných programech. Dovolte mi, abych vám nejprve oznámila, že španělské předsednictví považuje téma zjednodušení účasti na rámcovém programu i obecně účasti v programech podporujících vědu a výzkum bere skutečně velmi vážně. Protože Evropská komise vyjádřila že hodlá na jaře 2010 předložit sdělení komise k tomuto tématu a to nás podnítilo k tomu, abychom ve spolupráci s komisí a se všemi institucemi pracovali na tom, abychom přispěli svým dílem k plnění tohoto požadavku, s kterým v oblasti vědy souhlasíme. A to samozřejmě platí také pro všechny účastníky rámcového programu. Španělské předsednictví se snažilo flexibilizovat debatu, posunout ji předu. A proto jsme také zorganizovali seminář, konal se na konci února. Mnoho účastníků tohoto slyšení vystupovalo také na únorovém semináři. Zazněla tam celá řada návrhů a myšlenek. A v důsledku tohoto semináře jsme vypracovali návrh. Návrh pro radu ministrů. A sice návrh pro radu pro konkurenceschopnost, kde se měly řešit otázky výzkumu a tam se měla odsouhlasit eh, politická pravidla pro tuto oblast. Samozřejmě toto téma je téma, které nelze definitivně vyřešit během španělského předsednictví, ale bude se s ním pokračovat také v příštích měsících. Samozřejmě přitom zohledníme také příspěvek týkající se revize finančního nařízení, protože to je z našeho pohledu také velice významná věc a my na to také reagujeme v závěrech rady. Jak už jsem říkala, předložili jsme radě ministrů návrhy závěrů rady, momentálně se projednávají mezi zástupci členských států na úrovni pracovní skupiny v radě. Já bych vás ráda informovala o základních a zásadních bodech které už zde dnes ráno z části také zmínili mý předřečníci a předřečnice. Já se omlouvám, že jsem na toto slyšení přišla trochu později. Je to proto, že jsme organizovali trialog a naštěstí tento trialog byl úspěšný, ale bohužel jsem nemohla být proto u tohoto slyšení od začátku. Takže k návrhu závěrům rady týkajícím se politické podpory ze strany ministrů na příští radě pro konkurenceschopnost. To má hlavně za cíl zjednodušit a flexibilizovat postupy. A to ve všech jednotlivých fázích, to znamená od eh, podávání návrhů, vyhodnocování, auditů souvislosti s podporou Evropské unie pro aktivity v oblasti vědy a výzkumu. Domnívám se, že je také vhodné zmínit dva aspekty, které možná také nejsou zcela nedůležité. Na jednu stranu zde existují určité pokyny a jejich cílem je, aby se využívaly i jiné doplňkové nástroje financování na úrovni společenství. Myslím, že nám zde na mysli, že máme i inovační program, program pro konkurenceschopnost a máme také strukturální fondy. Velkou část fondů soudržnosti a strukturních fondů komise využívá právě v oblasti oblasti inovací a výzkumu a často slýcháme, že je problém získávat komplementární prostředky podpory v rámci EU. A, takže to bylo druhé téma. A třetí téma je to, že jsme se vyjádřili k potřebě zlepšit informace a transparentnost evropských programů týkajících se podpory videovýzkumu. Zde jsme pokázali na celou řadu principů. Je to princip zjednodušení, znamená to, že potřebujeme méně pravidel, ta pravidla musí být jasně definovaná a transparentní. Je třeba omezit to pole možných interpretací. Další téma je konzistence pravidel. Je důležité, aby platila stejná pravidla pro stejné aspekty, i když se možná týkají různých nástrojů a programů. Za třetí je pro nás rozhodující stabilita a právní jistota. Znamená to, že ta pravidla musí být stabilní v rámci možností a jejich interpretace musí být ve všech případech shodná. Čtvrtý bod o kterém jsme slychali velmi často a chceme jej také podpořit. To se týká toho, že financování musí být založené na vzájemné důvěře. To znamená důvěra v účastníky programu, důvěra ve vědce, i když je zde samozřejmě zapotřebí zajistit kontrolu využívání veřejných prostředků. Potřebujeme zde rozumnou rovnováhu mezi důvěrou a pocitem zodpovědnosti. Další téma, které je pro nás důležité, které možná bude ještě více diskutováno, které je třeba skonsolidovat, to je financování orientované na výsledek. Pokud se chceme orientovat na výsledky, a na tzv. excelenci a pokud chceme zohlednit inherentní rizika výzkumu, takto dlouhodobě zjednoduší celý eh, systém vyhodnocování. Už mnohokrát na fórech o zjednodušování zaznělo, že je důležitá kompatibilita s účetní praxí účastníků, tak aby zde nedocházelo k překlivu pravidel, to je téma, které se neustále opakuje, také jsme to slyšeli zde dnes dopoledne v rámci našeho slyšení. Takže to je tento bod a posledním bodem je interoperabilita. Znamená to, že potřebujeme dobré plánování, potřebujeme přiměřené nástroje, tak aby bylo možné komplementárně využívat také různé možnosti podpory. Již vznikla také celá řada návrhů, které toto zohledňují. My jsme tyto návrhy také uvedli v návrhu závěru rady, který je nyní projednáván. Já bych vám zde rada představila zvláště jeden blok, který slouží ke zjednodušení toho složitého systému. Jak už to dnes ráno zaznělo, na evropské úrovni je celá řada z části nevyhnutelných složitostí, Ovšem některé ty složitosti jsou takové, že je možné se jim vyhnout. Domníváme se, že je třeba snížit počet nástrojů. Momentálně to totiž vypadá tak, že těch nástrojů je obrovské množství a tím pádem stoupá celková složitost, která vlastně ovšem není vždy nezbytně nutná. Také považujeme za velice důležité, aby se prováděl možná odhlad nákladů na základě očekávaných výsledků a aby se už předem udělal i určitý odhad úsilí. Neplatí to pouze pro náklady aktivit, které by se pak snižovaly ale na základě toho by bylo možné také snížit, omezit eh, počet těch kontrol ex post. Ještě v dlouhodobějším měřítku se domníváme, že by bylo možné udělat pro dosažení eh, cílů to, co neustále ukazují různé výsledky auditů a požadují radikální změny Měli bychom popřemýšlet o tom, zda by nebylo možné pracovní programy plánovat i jiným alternativním způsobem, hlavně co se týče jejich vypisování. Principálně navrhujeme, aby se zvýšil počet těch vyhlášených programů ve smyslu bottom-up a detailní informace o velikosti a složení konzorcií se spíše neuváděly. Také by se neměla příliš konkretizovat témata, celé by to mělo být utvářené otevřeněji, tak aby vědci sami, aby sami účastníci rámcových programů měli možnost oznámit, jaké návrhy a podněty by měli oni. Pak je tu další blok týkající se snížení častosti přeskumů a auditů. To ovšem si žádá dokonalejší hodnocení ex ante. A my se v tomto ohledu soustředíme na to, aby zjednodušení nastala hlavně v té první fázi, to znamená při tom vyhlášení, hodnocení a vlastně výběru. Znamená to, že potřebujeme jiné zaměření evaluace. Měla by se zaměřit silněji na technické aspekty. Je pro nás také velice důležité, aby se zvažovala možnost snížení Eh, než kvůli úplné vypuštění fáze vyjednávání, protože to by celý proces až po vlastní zadání výrazně zjednodušilo. Je důležité tento proces udělat co nejkratší. V této oblasti bychom také rádi předložili návrh, který možná nebude úplně snadné pochopit či akceptovat. Ovšem výbor audit výběr auditorů a členů panelu při zadávání projektu by se měl posílit. A my zde na, máme na mysli možnost, že by komise popřemýšlela o Eh, určitém výboru vědců, výboru odborníků, který by pomáhal komisi při výběru auditorů a při výběru účastníků panelu, kteří by byli aktéry v té první fázi výběru návrhů. Zde chceme eh, formulovat pokyny, tak aby bylo možné jednodušeji komplementárně využívat různé metody podpory na evropské úrovni, tak aby zde byla lepší interoperabilita a chceme taky vypracovat pokyny týkající se informací a transparentnosti. Nechci to zde vše opakovat, protože se domnívám, že vy zde dostatečně jste informováni o tom, jaké návrhy v této oblasti už existují. Jak už jsem říkala, 26. května bude Rada pro konkurenceschopnost, bude příslušní ministři budou muset schválit příslušné pokyny. Jistě jste to všichni pochopili, ale já to chci ještě zopakovat, že tento návrh je návrhem předsednictví, který e, zatím nepodporují jednomyslně všechny členské státy. Je to věc, která se bude řešit příštích třech, čtyřech týdnech. A děkuji vám, že jste mě pozvali na toto zajímavé slyšení. Grazie a lei, signora Milagros Candela, della rappresentanza permanente della Spagna. Do adesso... Děkuji vám, paní Milagros Candela, se stále zastoupení Španělska. Dovolte, abych nyní dal, dal slovo zástupkyni Evropské komise Kláře de la Torre. Máte 15 minut na vaše vystoupení.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 pane předsedo výboru, vážené poslankyně, poslanci, kolegové, děkuji pane magistri se za pozvání na toto slyšení. Předchozí příspěvky byly opravdu velice zajímavé a inspirující, takže to je velice těžká laťka, které bych teď chtěla dosáhnout. Zaměřím se na několik bodů a pokud budeme mít čas ještě v diskuzi, tak se vyjádřím ještě k dalším otázkám. Chtěla bych zopakovat zopakovat, eh, že eh, naše instituce opravdu eh, stojí za zjednodušením a sdílím názor, který zazněl opravdu v mnoha stanovicích dnes dopoledne. Bylo dosaženo pokroku v rámci sedmého programu vzhledem k zjednodušení, jak o tom zde bylo hovořeno. Stále je tu ještě přesvědčení, že přístup k programům a přípravě návrhu je složitý, zejména pro nově příchozí. Administrativní zátěž v souvislosti se zprávou projektu a s účetnictvím je vnímána jako příliš vysoká a dlouhé doby od přidělení grantu k poskytnutí eh, prostředku. Eh, začátek FP7 přinesl celou řadu zjednodušení, jak zde zaznělo. Eh, některé byly zapracovány do právních opatření tohoto programu, jiné zase se do eh, procesu eh, realizace. Eh, dovolte, i když eh, tu již něco zaznělo, abych uvedla některé dosažené výsledky v rámci zjednodušení FP7. Například se nám podařilo eh, zorganizovat systém tak, aby se snížil počet kontrol ex ante a zrevidovali jsme ochrana opatření pro finančně slabé účastníky s cílem usnadnit účast malých a středně velkých podniků a nově zakládaných eh, subjektů pro eh, high-tech. Eh, podařilo se snížit počet certifikátů o finančních výkazech a snížili jsme uvedli jsme možnost jednotné registrace a hm, tak eh, se vyhnuli eh, opakovaným požadavkům poskytování stejných údajů v systému. Uvědomuji si, že eh, tu vznikly některé potíže v souvislosti se zjednodušením, ale přesto tady potenciál pro zjednodušení je. Smodernizovali jsme požadavky na výkaznictví, projektu prodloužili jsme období předkládání výkazů. Snažili jsme se e, dosáhnout pokroku ve smyslu optimalizace IT nástrojů a e, zracionalizovat interakce s příjemci. Zlepšili jsme e, služby a průvodní dokumenty pro uživatele a to stále ještě nepostačuje. Dalším aspektem zjednodušování je to, že zjednodušení hraje důležitou eh, roli eh, pro snižování chybovosti a určitá míra eh, komplexnosti, jak o tom hovořili předřečníci, komplexnosti pravidel a kritérií způsobilosti je prostě nevyhnutelná, protože tato pravidla e, jsou e, stanovena, abychom dosáhli e, cílů politiky a tyto cíle nejsou snadné. Dalším důležitým aspektem zjednodušování je snaha nalézt správné vyváženosti eh, mezi sledováním různých politických cílů a mezi eh, pod, složitými podmínkami pro eh, příjemce. Komise usilovala o snížení počtu mechanismů. Také sdílíme ten dojem, že prvním krokem ve vztahu k přetrvávajícímu zjednodušování může být stabilizace stávajících eh, pravidel. Eh, kontakty s příjemci ukazují eh, v konzultacích, že příjemci dávají přednost stabilitě místo stálým změnám, protože je třeba vytvořit no, i stabilizovat nové procesy, což je také nákladné. Velice často zavedení eh, nových eh, předpisů eh, vede k vysoké míře komplikovanosti. Komise usiluje o přijetí sdělení Radě, Evropskému parlamentu, výboru regionu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru v otázkách zjednodušení a budou obsahovat konkrétní opatření eh, za stávajícího právního rámce a eh, hledat eh, alternativy možného hlubšího a dlouhodobého zjednodušení. Toto sdělení o zjednodušení, které se dotýká celé řady otázek a hledá četná možná řešení, jak jsme o tom hovořili dnes dopoledne. Eh, chce také zahájit širokou eh, diskuzi mezi evropskými institucemi a umožní Evropské komisi zvažovat nové koncepce financování výzkumu eh, některé jsou kontroverzní, někteří řečníci byli proti, například eh, kontroverzní využívání pevných a paušálních sazeb eh, na základě vstupu, jak to doporučoval Evropský účetní dvůr a tak dále a tak dále. Zjednodušení je tedy hlavním cílem dalších iniciativ eh, komise v rámci revize finančního nařízení a pro toto finanční nařízení a prováděcí předpisy vytvářejí eh, základní právní eh, eh, rámec pro řízení rozpočtu Evropské unie, včetně výdajů na výzkum. A proto úspěšný přeskum bude rozhodující pro další postup v zjednodušování jak se o tom také zmiňovali předřečníci, vyžaduje při zajištění eh, vyvážnosti mezi důvěrou a kontrolou, mezi riskováním a eh, vyhýbáním se riziku. A ať je optimální vyváženost jakákoliv její zajištění eh, umožňuje zdravou zprávu finančních prostředků Komise se e, záhy e, vyjádří i k této otázce ve sdělení o přípustné chybovosti v oblasti výzkumu. E, tyto tři iniciativy jsou těsně propojeny a pokud mi dovolíte, pane předsedo, ráda bych se obrátila na tento výbor tohoto parlamentu a požádala o podporu v diskuzi o těchto sděleních. A když hovoříme o přípustné odchylce, eh, tak eh, pracujeme na eh, reálné bázi, je to tedy kontrola nákladu s skutečnou přípustnou odchylkou úchylkou propojení a mezi e, zjednodušením je dvojí. Na jedné straně mám vyšší přípustná e, chybovost e, umožní Hm, provést některá kontrolní opatření a tak zjednoduší některé procesy. Na druhé straně zase zjednodušená pravidla a procesy e, jako takové e, přispějí ke snížení chybovosti jakožto alternativa vůči e, zvýšenému počtu kontrol. I když musíme tedy udělat ještě hodně práce, E, domnívám se, že můžeme říci, že e, můžeme již e, odvodit z toho jeden předběžný závěr. Účetní tvůr informoval za rok 2008 o přípustné chybovosti kolem 3 Statistické modely, které používáme, ukazují, že snížení této hodnoty značným způsobem e, může mít e, značné dopady na náklady. Pokud se e, dosáhne dvouprocentní míry, to by bylo zase velice nákladné když se tedy dohodneme, že přípust na chybovost bude vyšší než současná 2%, jako benchmark, proto eh, to bude odrážet dobrou vyváženost mezi vyššími náklady na kontrolu a eh, komplexnosti eh, podmínek způsob které působí chyby a stanoví to oprávněnou přípustnou chybovost podle komise, abychom se vyhnuli i zbytečným nákladům a zátěže na extra kontroly. Bude to tedy eh, uživatelsky eh, přijatelnější finanční pravidlo a bude to znamenat zaměřit se na eh, odhalování kom komplexních a organizovaných možných eh, mechanismů podvodu s podstatným eh, dopadem eh, z hlediska financí i renomé. Ráda bych se ještě zmínila o veřejnoprávním partnerství. Jsme si vědomi, že je třeba ještě udělat ehm, velmi mnoho práce, abychom zlepšili celkový právní rámec pro výzkum a PPP e, ve výzkumu je charakterizováno relativní nepředvída, nepředvídatelností, jaké e, výsledky to bude mít ve srovnání s projekty PPE v jiných oblastech. E, máme také sdělení, které se týká specifických výzev společných technologických iniciativ. Budeme zvažovat veškeré alternativy revize eh, právního rámce. Eh, domníváme se, že doporučení skupiny Šerpa eh, jsou velice ceným vstupem a chtěli bychom PPP uznat jako specifické e, subjekty, které umožňují e, řešení šité na míru. E, v rámci FP8 budeme pracovat na novém rámci pro PPP a to bude zahrnovat také ty společné technologické iniciativy. Evropská komise se opravdu snaží, aby FP7 a společné technologické iniciativy byly úspěšné. Ráda bych zareagovala na jeden příspěvek na otázku, proč eh, zvýšíme počet eh, kontrol ex ante. Eh, musíme mít na paměti, že kontroly kex ante eh, vedou k eh, delšímu dobu, k další době přidělení prostředků od udělení grantu. A ráda bych zdůraznila, že financujeme komplexní politiku v složitém prostředí programu, rámcového programu programu se účastní eh, asi stovka zemí, zástupci nejrůznějších kultur, organizací a eh, je to tedy vše za účasti partnerů z mnoha zemí což dokládá vysokou komplexnost tohoto projektu. Ráda bych skončila na tomto místě a v diskuzi raději s radostí odpovím na vaše otázky a ještě dovolíte, ještě jednou bych požádala o podporu tohoto parlamentu. Děkuji. il direttore della Torre. Adesso diamo la parola al membro. Děkuji. A nyní bych chtěla přivítat člena Evropského účetního dvora, pana Haralda Noaka. Uh, structured... Eh, dámy a pánové, velice děkuji za pozvání na toto velice dobře naplánované a organizované slyšení. Budu se snažit, abych na jedné straně reagoval na dotazy a argumenty, které jste zazněly, a na druhé straně eh, také se budu snažit ještě v rámci své prezentace Eh, pohovořit o eh, hlavních eh, myšlenkách, které se týkají tohoto tématu. Za prvé, když se hovoříme o příjemcích, tak si myslím, že řík, že řeknu tedy, mm, že vlastně to, ty vynakládané prostředky musí odpovídat potřebám příjemcům, ale zároveň E, také jsou zde různé zájmy. Chápu to tak, že, nebo rozumím tomu, že příjemci mají různé zájmy, ale zároveň Evropské společenství má e, tedy požadavek, aby všechny prostředky byly vynaloženy tak, aby přinášely přínos evropským e, občanům a také, aby byly v souladu s určitými politickými záměry Eh, chtěl bych eh, se ještě trošku vyjádřit k té první části, která se týkala vynakládání prostředků na výzkum na národní úrovni. V minulosti jsem byl členem německého orgánu, který se tomu také věnoval. A byl jsem, eh, měl jsem také na starosti financování výzkumu a vývoje. Chci říci, že i tehdy si příjemci na té národní úrovni stěžovali na stávající situaci a myslím si, že zcela jistě mm, bychom měli přemýšlet o pokroku v tom, jak vylepšit vynakládání prostředků na všech úrovních, národní i mezinárodní. V Německu máme například dvě úrovně, tu spolkovou a pak tu celoněmeckou. A v některých případech to je tak, že příjemci musí eh, se vlastně eh, vyrovnat s těmito dvěma vrstvami, s těmi vrstvami, vlastně s tou vrstvou celého, celého Německa a pak s tou vrstvou jednotlivého regionu. Pak se zde hovořilo o projektu Artemis. V současnosti to vypadá tak, že dochází ke změnám, e, přicházejí noví členové, také se budou ještě měnit e, naše pracovní povinnosti, náplň jednotlivých e, funkcí. A můj tým se věnoval právě tomu projektu Artemis. Velice pozorně jsem si vyslechl argumenty, které hovořily o tom, že speciální specializované organizace potřebují speciální specializované audity. A my jsme se tomu věnovali. V těchto některých konkrétních organizacích jsme si vědomi toho, že základem musí být evropské finanční nařízení, ale víme, že cílem nebo účelem těchto organizací jsou e, jiné cíle. A proto také souhlasíme, přijímáme s určitými konkrétními specifickými finančními pravidly a předpisy. A když budeme vypracovávat prohlášení o věrohodnosti pro Artemis na tento rok, tak uh, chci říct, že budu mít velice dobře na paměti to, co zde zaznělo. A také si o tom ještě pohovořím s příslušnými zástupci Artemis, abychom věděli, abychom si rozmysleli, jak se tedy s touto specifickou situací vypořádat a jak eh, to vzít v úvahu. Nyní tedy se již dostávám k obsahu své prezentace. Začnu citátem Antoana de Saint-Exupéryho, který řekl, Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není třeba nic přidávat, ale tehdy, když už není třeba nic ubírat a měnit. Myslím si, že pan uh, Saint Exupery nám ukazuje, jak hledat to nejlepší řešení problémům, o kterých dne, dne, dnes hovoříme. Abych začal tou, tím, tím prvním tématem, které, o kterém zde hovoříme, tak souhlasím s tím, že jednotné, e, jednotný výklad pravidel je možný teprve tehdy, pokud ta pravidla jsou jednoduchá a pokud tam není žádný prostor pro rozdílný výklad těchto pravidel. K tomu chci ještě dodat toto. My nevykládáme pravidla jinak než komise. To vůbec není pravda. To, e, pokud to někdo říká, to není pravda dochází k tomu, že pokud není eh, dodržováno, před, před, pokud není dodržováno nařízení, pokud nejsou dodržována pravidla, tak to označíme jako pochybení, říkám pochybení nikoli podvody. A k pochybením může docházet třeba kvůli různým účetním metodám, ale pokud něco označíme jako pochybení, ještě to e, neznamená, že je zde nějaký rozdílný výklad pojmů nebo pravidel mezi komisí a mezi účetním dvorem. Nicméně zjednodušení, a to radikální, je cestou kupředu a účetní dvůr soustavně obhajuje nutnost zjednodušení systému financování Evropské unie pro výzkum. Nyní chci pohovořit o dvou hlavních e, myšlenkách které se mají týkat, eh, nebo které se týkaly těch eh, nejnovějších, těch posled, dvou posledních rámcových programů, šestého a sedmého. Nejprve pohovořím o šestém rámcovém programu. Pokud mi tedy dovolíte, tak se vrátíme na počátek tohoto tisíciletí. V té době jste probíhal pátý rámcový program a účetní dvůr doporučil ve své výroční zprávě za rok 2001, aby celý systém e, náhrad nákladů byl výrazně zjednodušen pro přípravu toho nadcházejícího šestého rámcového programu. Dvůr navrhoval, aby e, ty tři hlavní druhy e, systému, nebo aby ty tři hlavní druhy systému náhradu náklad, nákladů e, byly zjednodušeny, abyste byl pouze jediný systém a také, aby ty eh, kategorie těch deseti nákladů byly zjednodušeny na pouze tři. jedna které co jsou ty eh, osobní náklady, koordinační náklady a specifické náklady. Také jsme doporučili, abych se více využívaly paušály které eh, by se stanovovaly na určitých, podle určitých zprůměrovaných částek a také by tam byly určité stropy. Komise potvrdila ve své reakci, že toto eh, výrazné zjednodušení systému eh, náhrad eh, nákladů by mělo své přínosy a zároveň, že by také přineslo větší právní i finanční jistotu jak společenství, tak i všem zúčastněným stranám. Tento systém byl navržen komisí když byla připravována pravidla pro účast a pro šíření výsledků za šestý rámcový program, to bylo v období 2002-2006, nicméně v, tom, eh, v, té, v těch právních předpisech, které byly nakonec schváleny, se tento návrh neobjevil, nebyl vzat úvahu a já si myslím, že tehdy jsme trošku eh, přišli eh, o dobrou příležitost něco změnit. Nyní se podívejme na sedmý rámcový program. Ve svém stanovisku číslo 1 z roku 2006 eh, úřad uvítal návrhy, jak zjednodušit finanční systém. Úřad eh, hovořil eh, o tom, nebo úřad se domníval, že komise by měla zlepšit zejména pravidla účasti, která se týkají například různých druhů akcí, for, forem grantů, specifických aktivit a také druhů nákladů. Hovořilo se zejména o e, paušálních, o, finanč, o financování pevnou sazbou, jako jsou sazebníky jednotlivých nákladů a různé paušály. A myslím si, že e, právě když se obracím na jednoho z panelistů, tak si myslím, že to je přesně systém, který vyhovuje požadavkům vaší, e, vaší organizace. Eh, podle názoru eh, účetního dvora je nutné, aby eh, právní základ byl naprosto jasný a aby poskytnul dostatečnou právní jistotu pro všechny účastníky. A to od začátku fungování FP7. Nyní pohovořím o těch paušálních částkách. Účetní dvůr se domnívá, že paušální částky jsou velice dobré pro jasně definované pracovní balíčky v rámci jednotlivých projektů. A také si myslím, že zde opět není žádný rozpor mezi komisí a mezi jednotlivými organizacemi a mezi vědeckou komunitou. Tyto paušální částky by také měly být eh, mm, ustaveny na základě, eh, na základě jednání, na základě dialogu. A je zde tedy také problém v okamžiku, kdy má dojít k vyplacení, protože komise pak bude muset posoudit rozsah, do, jakých, do jakého byly e, dokončeny ty pracovní balíčky, pokud byly dosaženy. A tam občas bývá problém v tom, že ty pracovní balíčky byly e, dokončeny pouze částečně, nebo tam došlo k určitému opoždění, anebo byly e, nahrazeny jinými, či, jinými činnostmi. Čili vypadá to, že sice ten systém na jedné straně se zjednodušil, ale na druhé straně se vytvořily zase další problémy, které je nutné řešit. Mm, co se týče dalších otázek, které se týkají vynakládání finančních prostředků na výzkum, tak můžeme, mohl bych hovořit ještě podrobněji, mohl bych hovořit mnohem Ehm, mohl bych hovořit mnohem podrobněji, ale obávám se, že nemáme dost času. Takže domnívám se, že komise má nyní informace k tomu, eh, aby dokázala eh, aby dokázala posoudit celý ten systém a aby dokázala zavést takový systém, který bude založen na skutečných Eh, nákladech. Hovořilo se zde o certifikaci, také ji zmínil jeden panelista, a i certifikace je součástí naší práce. Jedna německá asociace, jedna německá průmyslová asociace se na nás obrátila, hovořila o tom, že jsou problémy s těmi certifikacemi. My se tomu budeme věnovat během své práce a během toho um, během toho, té přípravy prohlášení o věrohodnosti za rok 2009 a pokusíme se zjistit, uh, jak lze tento nástroj zlepšit, jak lze zlepšit ten uh, systém certifikace v souvislosti se zjednodušením uh, těch finančních systémů. Dámy a pánové, já sám odpovídám také Eh, v účetním dvoře za auditní práci, která, eh, je, eh, která se ehm, provádí pro přípravu prohlášení o věrohodnostech. Já už to dělám téměř tři roky a myslím si, že mohu vám nabídnout výsledky za, rok, za šestý a sedmý rámcový program. Co, ve své výroční zprávě 2007 E, účetní dvůr zopakoval svá doporučení zjednodušit a vyjasnit pravidla. Také jsme doporučili e, více využívat paušální financování a e, zavést spíše systémy, které jsou založené na výsledcích, ne na vstupech. Ve, ve výroční zprávě z roku 2008 jsme napsali, že Komise posílila své kontrolní systémy a také zjednodušila pravidla financování pro výzkumné projekty a že tato opatření přispěla ke snížení chybovosti a pokud chceme zachovat tento pozitivní trend, komise by měla za prvé zajistit eh, dobré uplatňování všech kontrol, přísné uplatňování všech kontrol, zejména co se týče spolehlivosti auditových eh, certifikátů a také prostřednictvím různých auditů ex post. Eh, také by se měly více ukládat různé sankce tam, kde je to na místě. A všechny neoprávněně vyplacené částky by se měly e, včasně začít vymáhat. Za B doporučili jsme, aby v souladu s e, nedávným dokumentem komise, který se týkal zjednodušení finančních pravidel, se ještě dále zjednodušila finanční pravidla pro další rámcový program FP8. Ale zároveň musíme zajistit, aby všechny výdaje byly vynakládány správně a řádně a aby celý systém byl nákladově efektivní. Nyní se ještě chci vyjádřit k tomu takzvanému přijatelnému riziku chybovosti. Hovořili jsme o tom, zda ty náklady kontrol by neměly být eh, nějakým způsobem upraveny. Zda by tedy ten systém se neměl nějakým způsobem modifikovat. E, celý ten, celá ta myšlenka toho tolerovatelného rizika je ještě otázkou. Hovořilo se o tom v parlamentu, musí se o tom hovořit mezi parlamentem, radou a komisí. A pokud dojde k rozhodnutí zvýšit to přijatelné riziko chybovosti, tak to budeme muset akceptovat. Nicméně účetní dvůr musí velice jasně a e, spravedlivě stanovit stropy a Prahy. A my zatím máme ten systém toho označování nákladů nebo výloh jako červené, neúčelné, žluté, částečně účelné a e, zelené jako účelné. To znamená, je tam hranice eh, méně než 2%, 2 až 5% a více než 5%. Myslím si, že tento náš systém nám umožňuje řídit eh, a spravovat eh, otázku účelnosti vynakládání evropských financí. Ale pokud se zde rozhodneme na, o novém systému, tak ten, že tedy je možné, nebo vůbec je ještě politickou otázkou, zda tedy ten systém akceptovat i tedy třeba s těmi vyššími chybovostmi. Ještě chci reagovat na určité návrhy, které jste zazněly, abyste bylo založeno určitý orgán na vysoké úrovni, nějaký úřad nebo úřady. Myslím si, že můžeme hovořit o různých nástrojích, ale když se ubíráme touto cestou, tak musíme mít stále na paměti, že usilujeme o zjednodušení a o snížení byrokracie. A pokud chceme zakládat nějaký nový úřad, tak to se to není um, příliš v souladu s tímto cílem a naopak si myslím, že tím vznikne mnohem více administrativy a byrokracie, než uh, tím um, ta byrokracie ubyde. Děkuji za pozornost. Konti. Děkuji panu Noakovi z účetního dvora a nyní zahajuji do rozpravu mezi poslanci. Pan Ody se hlásí, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vám poděkoval za zorganizování celého tohoto slyšení, protože je velice důležité k řešení stávajících problémů i přípravě na budoucnost. Předseda komise Barroso v minulém funkčním období slíbil zřídit pracovní skupinu Task Force, která nakonec nevznikla. A samozřejmě celý ten systém trpěl eh, s odstoupením Santerovy komise, potom nastalo různé kontroly v eh, výzkumných orgánech a rozdílnou interpretací analýz ex ante došlo k tomu, že dnes jsme konfrontováni se složitou situací na evropské úrovni i v jednotlivých výzkumných pracovištích, hlavně na národní úrovni. Domnívám se, že v budoucnu potřebujeme politický konsensus, aby se věci zjednodušily, ale musíme se také už vymanit z minulosti. Existují různé spory, které nám komplikují práci a které nám brání v pokroku. Trochu lituji toho, že zde nejsou zástupci Olafu, protože i Olaf si stěžoval na počítání vědců a to nás vede k komplikovanému tématu. Vážený pane předsedo, možná bychom si o tom měli promluvit ještě mezi poslanci. Domnívám se, že to je téma, kterého bychom se měli ujmout, protože dnes a eh, dopoledne zde zazněly úžasné informace. Musíme se vymanit z právní nejistoty. A musíme vymyslet něco mnohem spolehlivějšího. Dovolte mi na závěr ještě jednu věc. Administrativní, finanční politické prostředky potřebujeme k tomu, abychom se vymanili z minulosti, abychom ji nechali za sebou. Eh, výzkumné orgány udělali eh, další kontroly, ty jsou nyní analyzovány, každopádně potřebujeme i další prostředky, jak se vymanit z minulosti. A co se týče té minulosti, tak bych si přál, aby byly zahrnuti všichni příjemci do připravované změny finančního nařízení v rámci tříletého přeskumu finančního nařízení. Děkuji. Dále se hlásí paní Toja. Děkuji chci říci, že někdy je skutečně těžké pracovat na evropské úrovni, také protože eh, mnozí zde mají rozdílné zkušenosti a většinou se neví, kdo má dělat co. Zde se shodneme na tom, že potřebujeme zjednodušení, ale je těžké rozhodnout, kdo má učinit v této věci první krok. A první krok by byl asi také tím, co eh, oznámila zástupkyně španělského předsednictví Řekla nám, že existuje návrh závěrů Rady pro konkurenceschopnost. Ale proč to není návrh pro změnu finančního nařízení? To jsem moc nepochopila, ale přejeme si, aby toto byl skutečně onen první krok. A já bych požádala předsedu našeho výboru, pokud by nemohl udělat malou pracovní skupinu poslanců, tak abychom se vymanili z naší frustrace protože ono zde mnoho zazní, ale potom to vlastně zůstane jenom na papíře jako makulatura a nevíme, zda to, co řeknou poslanci, je potom skutečně zrealizováno. Měli bychom vymyslet nějaký postup, který by přispěl k tomu, aby náš hlas byl rovněž vyslyšen. Dovolte mi říci ještě jednu věc a zde chci říct, že souhlasím s poslední poznámkou svého předřečníka. Také se domnívám, že je naprosto negativní uvažovat o nějaké nové struktuře. Hovořilo se o vzniku nové entity, která má překonat rozdílné interpretace. Rozdílné interpretace je nutno odstranit tam, kde jsou. Vytvoření nové struktury nás, nás v tom nepo, nepodpoří, protože jinak to bude jako v naší zemi, kdy se hovoří o zjednodušení, udělá se zákon o zjednodušení a tím se celá situace stane ještě komplikovanější. Co zde řekl zástupce generálního ředitelství pro výzkum, je velice zajímavé, že e, někteří dočení lidé se přímo bojí zjednodušování pravidel. Protože zjednodušením pravidel se vlastně zruší ta pravidla minulosti a když budeme muset znovu objevovat Ameriku, tak vlastně budeme dělat nějakou práci dvojmo. Je důležité si uvědomit, co budeme dělat v budoucnu a zajistit to, aby se lidé méně báli zjednodušování. Proto si přeji, aby toto zajímavé slyšení a i já lituji toho, že se ho nezúčastnil Olaf, aby z tohoto slyšení byl skutečně nějaký konkrétní výsledek týkající se změny. Podpora parlamentu zde je, ba parlament přímo žádá, aby ostatní instituce nyní učinily efektivní kroky. Pokud komise s radou učiní krok směrem, který si všichni přejeme, tak se domnívám, že i Evropský parlament bude aktivní a účinně podpoří tyto iniciativy i konkrétními návrhy. Děkuji, paní Ayal Děkuji vám, pane předsedo. To slyšení bylo velice zajímavé, s tím plně souhlasím. A také od otázka tě příto, přípustné chybovosti. To bylo vlastně téma, které nás sem všechny přivedlo. Pan Noak zde skutečně poukázal na otevřenou ránu. Šance z šestého rámcového programu jsme nevyužili dostatečně v oblasti legislativního procesu. Tehdy parlament neměl tolik kompetencí jako dnes, ale každopádně jsme mohli postupovat lépe, ale neučinili jsme tak. A nyní jsme s tím konfrontováni. Potřebujeme politickou schodu v této věci a já chci poděkovat španělskému předsednictví, že se zaměřilo právě na tuto věc. Doufám, že rada dá zelenou pokroku. Čekáme samozřejmě s velkým zájmem, co nám přinese za návrhy Evropská komise. A jak už zde zaznělo, pane předsedo, Nyní je míč na naší straně hřiště, na legislativní straně hřiště. My potřebujeme také schodu, co se týče ohledu na změnu finančního nařízení. Očekávání ze strany vědců jsou samozřejmě velká. Musíme se shodnout na těch přípustných chybách, potřebujeme vzájemnou důvěru, ale potřebujeme také větší transparentnost. Já pocházím z univerzitního prostředí, a i nadále spolupracuji se svými kolegyněmi a kolegy velice úzce a mohu vám říci, že na univerzitách a v oblasti vědy a výzkumu je celá řada věcí, kterou je třeba z hlediska transparentnosti zlepšit. Netýká se to ani tak legislativních orgánů, ale spíše občanů v obecném slova smyslu a to je pro nás velká výzva. Chce reagovat někdo ze zpravodajů? Děkuji. Já bych ráda objasnila ještě jednu věc, to, o čem zde hovořila paní Toja. Jde o to, že komise musí činit návrh týkající se reformy finančního nařízení a oznámila, že tomu tak bude koncem května. Španělské předsednictví proto nemůže řešit toto téma. Je to téma, které bude předáno dále belgickému předsednictví. Ovšem v radě samozřejmě budeme také pracovat na vypracování tohoto plánu a sdělení o zjednodušení ještě nebylo schváleno, protože teprve dnes dojde k formálnímu schválení v kolegiu komisařů. Mám zde na mysli zjednodušení rámcového programu. Dovolte mi říci, že celá řada věcí dlouhou dobu zjednodušená nebyla a jak o tom hovořila paní, to já měli bychom se vyhnout tomu, že duplikace povedou k tomu, že všechno bude pro uživatele ještě složitější. Co se týče realizace, tak zde musí být komise skutečně velmi flexibilní, aby všem zjednodušila jejich životy a aby bylo možné tyto aspekty lépe využít. Všechno by se mělo dít ve službách tohoto velkého evropského projektu. Děkuji, pane předsedo. Jenom jedno upozornění. Vyslechl jsem si s velkým potěšením informace o úkolech a cílech, ve kterých chcete pokračovat, že chcete pokračovat ve zjednodušování. Chtěl bych zdůraznit, že Evropský účetní dvůr je eh, připraven se zúčastnit tohoto procesu, ale rád bych se zmínil o jednom aspektu, který zazněl v naší diskuzi. Zazněla tu zmínka o globálních standardech účetnictví, které se používají globálně v soukromém sektoru. Dovolte, abych řekl, vy přece víte, že, exist, že se diskutuje o US Cup a e, obchodních metodách a to je tedy eh, eh, určitá eh, cesta, jak veřejným způsobem standardizovat tyto postupy. Děkuji, paní Delatore. Pane předsedo, chtěla bych potvrdit, že příští čtvrtek bude schváleno toto sdělení komise a chtěla bych eh, nám všem připomenout jednu věc. Toto eh, sdělení bude předloženo k jednání. Proč neobsahuje konečná řešení? Protože alespoň podle veřejných konzultací nebylo dosaženo jednomyslnosti ohledně těch možných řešení. Někteří jsou pro zcela pro systém, k jak jsme o tom dopoledne slyšeli, který se týká eh, plných eh, nákladů a skutečných nákladů eh, na projekty. Někteří jsou proto, abychom se zaměřili pouze na výsledky, někteří dávají přednost paušálním platbám v celé Evropě, jiní jsou zase pro odstupňování těch jednotek. Je tu opravdu celá řada možností a e, je to ještě ve fázi vyjednávání a e, tato řešení mají své výhody, jsou všechna legitimní, ale e, mohu vás ujistit, že je nutné učinit určitý výběr, pro, máme-li se vydat cestou zjednodušení. Patriciello della Commissione Controllo sul Bilancio. Děkuji. Pokud se už nikdo dal, dále nehlásí o slovo, tak dám slovo zpravodaji panu Patričelovi, eh, aby toto slyšení uzavřel. Velice děkuji, pane předsedo. Toto bylo velice užitečné setkání a já bych chtěl nejprve poděkovat sekretariátu za to, že mě jmenoval zpravodajem. Byl jsem místo předsedou výboru ITRE během minulého funkčního období parlamentu a účastnil jsem se také legislativního procesu, který vedl k vytvoření sedmého rámcového programu. Chtěl bych poděkovat všem panelistům, kteří byli pečlivě připraveni na dnešní slyšení. Byli to jak odborníci eh, z různých sfér, Vyslechli jsme si eh, jejich eh, prezentace. Také bych chtěl poděkovat eh, panu předsedovi, který zorganizoval toto slyšení, které se týkalo sedmého rámcového programu. Účelem tohoto slyšení bylo za prvé um, hovořit o problémech, který, které musí příjemci řešit a za druhé vy, vyvodit z nich poučení, které, jak tedy toto zlepšit pro osmý rámcový program. Mohu se pokusit eh, formulovat, eh, formulovat některé závěry. Máme zde článek 182, který garantuje technologický pokrok a eh, podporu vývoje v Evropské unii. Zde však máme program, který začal na několik, který byl tedy víceletý. Začalo to v roce 1984 a začalo se tedy hovořit o těchto víceletých programech. Sedmý rámcový program eh, byl zahájen v roce 2007 a jeho rozpočet byl eh, přibližně 50 miliard eur, což je dost velká eh, částka. Nicméně mnozí panelisté dnes ráno hovořili o různých problémech, které tento rámcový program musel řešit. E, ještě také proběhne evaluace celého programu a výsledků. Bude také provedeno posouzení toho, e, co proběhlo dobře, co neproběhlo dobře, jaká je třeba učinit zlepšení. A také bude dobré, abychom všechny tyto změny zavedli i do, těch, e, do toho provádění. Zazněla zde kritika, která se týkala zejména nedostatku nějaké konkrétní e, strategie pro hodnocení. Je zde nutná dobrá e, strategie pro posuzování, na níž se všichni shodnou. Také je nutné zajistit, aby se všechny výsledky analyzovaly a aby se také pro, pro, provedla určitá analýza nákladů a přínosů, abychom viděli, jaké, jaký je poměr těch výsledků k těm vynaloženým nákladům. Komise také přemýšlí o určitých ukazatelích, které dokážou um, posuzovat uh, účelnost a efektivitu. Eh, od doby čtvrtého rámcového programu tedy se hodnotí eh, tyto věci. Mám, je zde také zvláštní vnější skupiny, ale jsou zde opět určité problémy. Například tyto skupiny jsou spíše eh, skupinami ad hoc, neschází se pravidelně, schází se pouze příležitostně. Také to roční posuzování je na nižší úrovni, než jak očekávala komise. E, je zde také myšlenka určitého e, úřadu pro hodnocení, který by se tomu mohl více věnovat a také by mohl poskytnout více personálu, čili by to hodnocení mohlo být účelnější. Účelné hodnocení by také mělo brát úvahu všechny metody a nástroje a mělo by mít také dobré metody a nástroje. Uh, Dále je, jsou zde také různá eh, hodnocení na vnitrostátní úrovni, kterým však často chybí metodický nebo správné metodické a um, technické přístupy. Co se týče metodických problémů, tak eh, pokud chceme hodnotit dopad sedmého rámcového programu, tak jsou to zaprvé problémy, eh, které se týkají eh, času, které se týkají včasného eh, plnění různých jednotlivých fází. Je zde nutné také, aby zde byla dostatečná doba na posouzení jednotlivých projektů. Někdy je mm, prováděno hodnocení ale často je to příliš brzy, protože někdy se dá hodnotit pokrok nebo dopad, kladný dopad až po delší době. Myslíme si tedy, že to hodnocení by se mělo vždy e, dělat nebo by se mělo upravit ten systém hodnocení podle té konkrétní povahy projektu. Co se týče finančních pravidel a sedmého rámcového programu, tak zaprvé dochází k opožďování prováděcích opatření je nutné zde zavést celý komplexní balíček, který by vyřešil otázku těch eh, nákladů. A toto vše je nutné formulovat jasně, a to ještě dříve, než vůbec začnou eh, být vyhlašovány ty výzvy k podávání návrhů. Protože pokud se ten systém mění, v průběhu, tak to tu situaci jednak eh, znesnadňuje a také to přináší další náklady a to pro všechny strany. Myslím si, že o tom hovořili i mnozí předřečníci. Je také nutné další zjednodušování v řízení projektu i v celé správě. Dále jsou zde problémy, které se týkají nákladů na personál. Týká se to osob, které se účastní přímo výzkumných programů, ale i osob, které e, jsou potřebné pro přípravu těch tendrů. Velice často e, třeba v případě malých a středních podniků je, jsou tyto náklady překážkou. E, také je zde nutné mít na, za, na, na paměti náklady na řízení jednotlivých projektů. Myslím si, že bychom měli vytvořit určitý subjekt, určitý orgán, který bude vykládat, který bude interpretovat a řešit všechna, eh, všechny problémy, které eh, plynou eh, z rozdílné interpretace. Mohlo by to být úřad, který by byl trošku jako ombudsman pro tuto oblast. Dalším problémem je změna pravidel. Také se snažíme o snížení administrativního břemene protože chceme dokázat, že výzkum a vývoj je zásadní eh, pro Evropskou unii a je nutné, abychom eh, výzkumníky neodrazovali od toho, aby se vůbec do těchto programů hlásili. Myslím, že bychom měli zdůraznit to, že se pokusíme zajistit, aby komise všem těmto argumentům naslouchala a aby s těmi problémy něco dělala. Co se týče zjednodušování a vytváření kultury důvěry, tak já doufám, že se to bude, vař, že se to bude dařit. Bude to tedy eh, dialog mezi komisí a mezi akademickou a výzkumnou obcí, ale myslím si, že bychom se k tomu měli všichni přidat. Já sám pocházím z Jižní Itálie a v Jižní Itálie tam lidé příliš nedověřují této oblasti politiky. Měli bychom se snažit, aby nedocházelo k tomu, že pouze ty největší podniky, pouze ty největší ryby eh, dosáhnou na ty fondy. Musíme se snažit, aby to zjednodušení pomohlo i těm menším. Je však důležité, aby to zjednodušení bylo skutečné a aby to neodrazovalo malé a střední podniky a menší subjekty. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, ale dovolte, abych poděkoval také zástupcům komise, eh, všem členům našeho výboru. Byly to opravdu zajímavé body, eh, které jsme projednávali v diskuzi, které nám leží na srdci, které se týkají také vzdělávání, výzkumu univerzit. Pokud k tomu nejsou žádné další příspěvky, chtěl bych eh, něco říci že nemáme žádný další eh, bod na pořadu jednání. Eh, datum příští schůze bylo stanoveno na 31. května. Děkuji.